Colleagues, please be seated. Kolegové, prosím, posaďte se. Měli bychom zahájit naše dnešní poslední zasedání během tohoto volebního období. A i toto naše poslední zasedání by mělo být eh, úspěšné, mm, protože je naplněno zajímavými tématy. Chci připomenout, že naše dnešní schůze probíhá také na eh, webu a tlumočeny jsou jazyky plných eh, členů podvýboru pro bezpečnost a obranu. A nejdříve bych eh, přijala dnešní pořad jednání. A pro toto Eh, odpolední zasedání a pokud nejsou k tomu žádné připomínky, považuji pořad jednání za přijatý. Děkuji. Ve svých eh, podkladech naleznete zápisy dvou předcházejících schůzí 23. 24. ledna a to byla ta první a druhá 19 února, až a až do konce dnešní schůze je možnost podat případné výhrady nebo připomínky k těmto dvěma zápisům. Pokud takové, pokud takové připomínky nebudou, tak považuji tyto zápisy za přijaté sdělení předsedkyně, tady bych ráda zmínila, že okamžitě po této, bezprostředně po této eh, schůzi se sejdeme ke skupinové fotografii. Vidím, že tady není mm, vysoká účast mezi eh, členy výboru, ale eh, doufám, že se ještě dostaví a navíc se Navíc máme záměr zakončit dnešní eh, schůzi malou eh, recepcí, na kterou jste všichni samozřejmě zváni. Nyní bych eh, přistoupila k prvnímu tématu na pořadu jednání, a to je veřejné slyšení. A jedná se o společný parlamentní dohled nad záležitostmi v oblasti obrany a s velkým potěšením zde vítám eh, tři význačné hosty, naše panelisty. Prvním je pan Kolia Raube, který je výzkumníkem v Centru pro eh, globální politická studia, pro globální studia zprávy a řízení na Katolické univerzitě eh, v Lovani v Belgii. Druhým hostem uprostřed eh, po mé levici je pan doktor Hans Born, který je zástupcem ředitele v Ženevském centru pro demokratický eh, dohled nad ozbrojenými silami. A konečně Třetím hostem, hostem je pan profesor Christopher Lord, který je profesorem na aréně Centrum evropských studií v Oslo v Norsku. Během tohoto parlamentního volebního období jsme se zabývali výhledy do budoucnosti v souvislosti s obranou, s obranou Evropy, společnou bezpečnostní a obranou politikou a e, integrací v těchto, v těchto, v těchto oblastech. V tyto oblasti podléhají parlamentnímu dohledu a Ehm, často jsme hovořili o postavení Evropského parlamentu jako orgánu, který dohlíží na tento proces na eh, té eh, komunitární úrovni. a to v takovém urychleným, eh, v takovém urychleném řízení, zejména nebo urychleným způsobem za poslední dva roky, kdy naše úloha a naše eh, zapojení do této problematiky eh, bylo význačné ve formě zpráv a rozprav, eh, debat v rámci zasedání našeho podvýboru a nebo ve, společně, ve společně s jinými výbory, zejména výborem AFED. Proběhly také rozpravy na plenárních zasedáních o e, tomto tématu jak ve Štrasburku na čtyřech jednáních, tak také během plenárky v Bruselu. Já bych nyní předala slovo našim význačným panelistům. První je pan Kolia Raube. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení poslanci a členové výboru SEDE, děkuji za pozvání na toto zasedání, což, které je posledním v tomto legislativním období. Dnes bychom se měli zaměřit na otázku, která je aktuální, a to je úloha parlamentu jak parlamentů, jak národních, tak i evropského v, eh, v této oblasti v demokratic, při demokratickém řízení a to té, v oblasti obrany, která, je, eh, která tady spadá do inter mezivládních oblastí. Já budu vystupovat v následovně. Za prvé eh, vysvětlím, co se myslí demokratickým řízením a odpovědností, jak to navazuje na evropskou legitimitu v této oblasti, jak eh, tento vliv parlamentu můžeme interpretovat a v neposlední řadě, jak parlamenty mohou své funkce eh, využít k posílení demokratického řízení a odpovědnosti ve světle eh, evropské legitimity. try to. Mm. <laughs> okay, perhaps I continue. Budu zatím eh, pokračovat a, a následně teprve vyměním své, své eh, dia dia, mm, diapozit, mm, průsvitky. Eh, <clears throat> často zůstává nejasné, jaká je návaznost na demokratickou legitimitu a tu společnou obranou politiku, jak ji definujeme. Jaký je tedy vztah mezi legitimitou a odpovědností v těch vnějších vztazích. Eh, akademické rozpravy hovoří o přeskumu a kontroly v oblasti zahraniční politiky a často, politiky a často není jasné, jak to navazuje na leg, demokratickou legitimitu a odpovědnost. Podle našeho kolegy z univerzity v Oslo, paní Helen Siursu, demokratická de- legitimitika by měla, demokratická politika by měla plnit minimální požadavky demokratické legitimity, které souvisejí s autonomí a odpovědností. To znamená, aby ti, kteří jsou dotčeni právem, byli jeho autorem a aby ta, eh, ti, kteří rozhodují, také skládali účty, tedy nesli za ta rozhodnutí odpovědnost. Jak Eh, víme, autonomie evropské eh, řízení je určitým eh, problémem a to zvláště v oblasti společné bezpečnosti a zahraniční bezpečnostní a obrané politiky, protože tam dochází k velké prodlevě a je možno tvrdit, že občané členských států jsou nepřímo zastoupeni vládami na úrovni rady, ale ten řetězec té legitimity je příliš dlouhý a nezaručuje dostatečnou, eh, dostatečnou reprezentaci. To znamená, princip autonomie není úplně eh, dodržen eh, tak, aby byla zaručeno zastupování těch, kteří jsou dotčeni rozhodnutími na úrovni EU. Zároveň ta legitimita by měla mít také princip eh, eh, odpovědnosti. To znamená, že exekutivní rozhodnutí musí být kontrolována a přesko, předmětem přeskumu legislativní eh, části vlády kdy vlastně vznikají ty kontroly a pojistky v tom se, systému mezi zákonodárnou a e, výkonnou mocí. A toto jsou mechanismy, které e, vyvažují autonomní rozhodnutí exekutivy. Když si představíme tyto pojmy, tak je jasné, že úloha parlamentu je hlavně na e, vázána na to, čemu říká Vivian Schmidt input a output legitim, legitimita, to znamená uh, zpráva ze strany lidí a pro lidi, pro lid. Pokud máme toto na paměti, můžeme se podívat na, na to, jakým způsobem parlamenty přispívají k legitimitě vnější činnosti. Uh, kolega z Dublinské univerzity, navazuji na, tedy na tu myšlenku kolegyně o tom vstupu a výstupu, který je jménem eh, obyvatel a pro obyvatel. Tak to je to znázorněno parlamenty v zahraniční a v a bezpečnosti a obrané politice přispívají zejména na té straně vstupu a té, eh, toho transferu, ale vedle toho je tady další úloha, která je na úrovni toho výstupu, tedy pro rozhodovat ve prospěch občanů parlamentní diplomacie a tím touto cestou parlamenty přispívají k využití eh, eh, této obrané politiky na té vnější stránce jakým způsobem mohou parlamenty ovlivnit eh, zahraniční a bezpečnostní politiku právě cestou tou eh, autonomie a odpovědnosti. Nejde jenom o hlasování a hlasování, odhlasování některých návrhů, ale je potřeba uh, Eh, v, této, v tomto procesu, kde jsou rozhodování činěna, je třeba říci, že je potřeba sledovat i jiné fáze toho rozhodovacího procese. Eh, Rosen tvrdí, že parlamenty v tomto okamžiku mohou učinit mnohem více, než dělají eh, nyní, že mohou ovlivnit rozhodování, různé fáze rozhodování při různých příležitostech příležitostech, tedy parlamenty, alespoň teoreticky mohou přispívat k té demokratické odpovědnosti, jakož i k té legitimitě ve všech svých eh, fázích činnosti tam, kde parlamenty mají eh, vliv na zahraniční a bezpečnostní eh, politiku, ať již kontrolou či jinak, to závisí hm, na několika faktorech. Kolegové z eh, Ženevy, a jsem rád, že tady je kolega Born, v několika studiích ukazují, že to závisí na formální autoritě parlamentu, jejich schopnosti a jejich vybavenosti, ale také na jejich, a to je důležité, ochotě a přístupu. Vedle toho jsou tady, je tady určitý kontext a kontextové faktory, které buď posilují nebo e, ponižují úlohu parlamentu. Například nové parlamentní e, úmluvy, které dohody, které vlastně formalizují neformální praktiky a pravidla. Můžeme se e, například podívat na Spojené království. Pokud se exekutiva vyhýbá parlamentu, parlamentům, to je další eh, takový prvek, který to ovlivňuje. A politizace zahraniční politiky, to je další faktor, který vysvětluje, proč parlamenty by měly mít zájem a ochotu využívat své postavení, ale také svůj postoj a, a e, k ovlivnění. Jak tedy vypadá demokratické řízení a kontrola, když se podíváme na klíčové funktury, funkce parlamentu, jak, jako ti, kteří kontrolují a provádějí přízkum, e, přeskum exekutivy? Eh, exekutivy zejména. Za, za prvé můžeme rozlišovat na jedné straně mezi parlamentní kontrolou a parlamentním přeskumem. Parlamentní kontrola to znamená možnost postihovat exekutivu, vetovat exekutiva, eh, eh, zvracet její rozhodnutí. Možnost vetovat rozhodnutí je například v oblasti rozpočtu, v oblasti přijímání legislativy a v oblasti rozhodování o válce přeskum, to jsou měkčí opatření, tak aby e, e, exekutiva skládala účty, ale tento přeskum znamená, že parlament má být konsultován a vyslyšen a parlamenty mohou využít eh, moc veřejnosti k přeskumu těch eh, exekutivních aktů a dodat jim legitimitu nebo jim ubrat legitimity. Eh, jde o to, že i vlády o to stojí, aby jejich akty byly, jejich kroky byly legitimizovány. Za třetí, parlamenty jsou rozhod- těmi, kteří rozhodují a přijímají zákony v různých politických oblastech a tím nepřímo také také eh, kontrolují <clears throat> společnou bezpečnostní a, zahrani- bezpečnostní a obranou politiku. A vedle toho je další vrstva pa- eh, diplomacie, parlamentní diplomacie, která je dalším příspěvkem k této společné politice. Jak to vypadá v Evropském parlamentu samostém, samotném? Již v roce 1990 eh, Roland Bieber tvrdil, že je takové zapojení parlamentu nezbytné, aby byla, udržitel, aby byla zachovaná udržitelnost zahraniční politiky politiky v situaci, kdy EU si uzurpuje stále větší objem rozhodnutí a parlamenty a jejich vstup je třeba e, brát v potaz. Až do dnes, i dnes někteří tvrdí, že práce Evropského parlamentu v těchto politikách je e, pouze symbolická. Je, tvrdí to celá řada autorů. Ne, Eh, že nemají vlastně tu, eh, tu moc, protože ta moc je u jiných aktérů exekutivy a konkrétně tady myšleno eh, Evropskou radu, potom vysoká, vysokou představitelku a další exekutivní funkce ale po Lisabonské smlouvě získal Evropský parlament další eh, pravomoci nejenom v této oblasti zahraniční politiky, ale jako diplomatický, parlamentní diplomatický aktér. I když je to formální role v, eh, ve společné politice, je tady neformální role, která posiluje tu dosud eh, omezenou formální roli, včetně cestou deklarace o politice demokratické mm, řízení přístupu k dokumentům a eh, také slyšení eh, hlav jednotlivých delegací. Zároveň eh, Evropský parlament byl schopen dosáhnout dopadu na ESVČ, na globální strategii a také na vznik Fondu evropské obrany. Jaký tedy je vliv na společnou bezpečnostní a obranou politiku? Je možno tvrdit, že neformální pravomoci mohou eh, se vztahovat k tomuto vlivu v různých fázích, jak před rozhodnutími, během rozhodování a také v, ve fázi po rozhodnutí. Když se podíváme na vnitrostátní parlamenty, tam se to velmi liší, eh, pokud jde o legislativní, rozpočtový a dohledovou pravomoc. A to se liší mezi evropskými zeměmi eh, eh, zejména pokud jde o pravomoci rozhodovat o válce a tady jsou možnosti ex ante vetovat a jsou tady nové pravomoci a nedávno ztracené pravomoci, pravomoci, o které přišly například eh, eh, po válce v Irácku některé členské státy eh, zabraňují rozhodování parlamentu, v jiných naopak tyto pra, pravomoci přibývají. V roce 2013 britský parlament odhlasoval, zabránil vstupu do syrského o konfliktu a to je, vidíme tady tím, že vlastně vzniká neformální eh, eh, dohoda eh, v britském parlamentu. Tady vzniká trend k par, jak k parlamentarizaci, tak také deparlamentarizaci. A e, někteří odborníci také tvrdí, že e, demokratická mírová teorie platí v tom, e, že parlamenty dopadají nebo omezují pravděpodobnost vzniku války. Dopad tedy parlamentu na tuto politiku e, závisí na tom, zda je politika bezpečnostní parlamentarizována na vnitrostátní úrovni. Tam e, vidíme e, neformální souhlas parlamentu, který třeba, že došlo k té deparlamentarizaci. Zatímco na evropské úrovni vidíme narůstající parlament parlamentní eh, eh, vliv eh, přímý. Meziparlamentní spolupráce je určitým mostem mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními uh, Eh, parlamenty. Je možné, abychom touto cestou mohli přispět i k eh, těmto společným politikám a posílit princip odpovědnosti v rámci eh, CSDP a jakou roli hraje parlamentní diplomacie nejenom v terénu, ale i při posílení demokratické odpovědnosti? Mé závěry. Já jsem se pokoušel odpovědět na otázku, jaká je úloha parlamentů, včetně Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů v demokratické odpovědnosti a parlamentní doho, eh, doho, dohledu v oblasti um, um, obrané politiky. Uh, a to na, cest, na příkladu těch vstupů a výstupů takováto fragmentace mezi tedy Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty nás přivádí k otázce, kdo v budoucnosti bude uh, ten uh, ten aktér, který bude posilovat legitimitu. Je potřeba parlamentarizace jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni, protože jinak budeme zažívat demokratický nebo dokonce i parlamentní deficit v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo doktoru Hansi Bornovi, který je asistentem ředitele DCAF v Ženevě. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsem tu dnes s vámi. Myslím si, že se zde nacházíme eh, ve velice důležitém okamžiku. Je to víceméně eh, poslední den nebo jeden z posledních dnů, kdy parlament zasedá, potom v, dub, v květnu půjdeme k volbám a bude ustaven nový parlament v červnu. A na začátku července začnou činnost nové výbory. Proč to říkám? Proto, že při pohledu zvenčí, a o tom právě bych s vámi chtěl diskutovat, mě trochu zaráží, jestli to tak můžu říci, že když si vezmete všechny členské státy, tak všechny mají plnohodnotný výbor pro národní bezpečnost, výbor pro obranou politiku, ale Evropská unie nikoli což je vlastně velice zvláštní. Vy jste podvýbor, velice důležitý, to jistě, já nechci nijak zlehčovat eh, významnost vašeho současného statutu, ale přesto evropské členské státy spolupracují čím dál více v PESCO, což je tedy posílená spolupráce, je 35 projektů, které se nyní rozjíždějí. A kdo na evropské úrovni na to bude dohlížet? Samozřejmě podvýbor by to dělat mohl, ale plnohodnotný výbor by měl jistě více pravomocí. To je má první myšlenka. A za druhé, myslím si, že obrana a bezpečnost v Evropě zůstane velice vysokou prioritou. To zkrátka není možné jinak. Okolo Evropy se táhne zóna nestability za středozemním mořem, ale také na Ukrajině, kde Rusko nedávno anektovalo část ukrajinského území. To je záležitost, která ještě není vyřešená a stále tam probíhá válka. Evropská unie má poměrně mnoho vojenských jednotek nasazených v cizině a v neposlední řadě se lidé často ptají, a co autonomie Evropské unie? Dokáže se Evropská unie ubránit sama v situaci, kdy Spojené státy omezují své projekty? Ve Washingtonu v Bílém domě sedí prezident, který si jednoho dne myslí něco a další den si myslí něco jiného. Můžeme stále spoléhat na Spojené státy jako v předchozích desetiletích? To je další otázka kterou musí Evropa vyřešit a vytvořit si nějakou strategickou autonomii, alespoň na minimální úrovni, aby byla schopná starat se o svou vlastní bezpečnost. A lidé v Evropě to od Evropské unie očekávají. Takže tohle jsem chtěl říct si na úvod v několika prvních větách, abych uvedl kontext. A teď přejdu ke své krátké prezentaci Je to poměrně technická záležitost, ale zároveň tady jsme v politické instituci a tady není nic technického. Všechno, o čem se diskutuje tady, má politické konotace a to bychom si měli neustále uvědomovat. Mě napadlo pro dnešek eh, se zaměřit na situaci v členských státech a v jejich vnější obraně a nasazení jednotek v zahraničí. A potom budu hovořit o kontrole parlamentů nad interním nasazením vojenských jednotek, jednotek, tedy na domácí půdě. Ale nejprve budu hovořit o tom, kdo vlastně jsme, DCAF, jaký typ organizace jsme. My jsme nadace, mezinárodní nadace, máme 65 členských států, mezi nimi všechny eh, členské státy Evropské unie a máme mandát k tomu, abychom podporovali eh, řízení v oblasti bezpečnosti, tedy efektivní řízení tohoto sektoru. Ze 75% jsme operativní organizace, tedy provádíme projekty v terénu ve spolupráci s vládami a parlamenty a pomáháme jim zlepšovat eh, kontrolu nad bezpečnostním sektorem. My nemůžeme převzít tyto jejich úkoly, ale podporujeme je v nich. A potom z jedné čtvrtiny jsme think tank a výzkumná organizace. V této části pracuju já a představím vám trošku naši práci. Tady vidíte pár statistických údajů o naší organizaci. 65 členských států, 160 zaměstnanců, 40 národností, projekty v 70 zemích. Udržujeme velice úzké styky s Evropskou unii, eh, také s Evropským parlamentem, takže jsem velice rád, že tu dnes eh, jsem. Už jsme dříve spolupracovali s výborem SEDE a také s diplomaty v zahraničí. Výbor SEDE není jediný, spolupracujeme také velice úzce s výborem LIBE, tedy s výborem pro vnitro, který se zabývá vnitřní bezpečností uvnitř Evropské unie. Tak teď se dostávám ke své prezentaci. Jak jsem už říkal, budu se soustředit na dvě hlavní oblasti. Nasazení vojsk v zahraničí a nasazování vojsk na domácí půdě a na roli Evropského parlamentu z těchto perspektiv. Tak nejprve já nepůjdu příliš do detailu, ale když se podíváte na to, co vlastně parlamenty dělají, tak se dá popsat jeho role v pěti obecných funkcích, které zde vidíte napsané. Jak víme, parlamenty tvoří zákony, i Evropský parlament to dělá, potom vykonává rozpočtovou kontrolu, pak má dohledovou roli, v případě, kdy vypuknou nějaké skandály, tak se konají inspekce, potom má parlament reprezentativní roli, tedy vést debaty a poskytovat zpětnou vazbu obyvatelům a potom má eh, volíc, volební funkci, tedy jmenování nejvyšších činitelů policie, ozbrojených sil. Parlament eh, jmenuje tyto osoby a v mnoha zemích se také Eh, podílí na jejich stvrzení ve funkci, protože to jsou velmi důležité osobnosti v našich společnostech. Takže tato elektivní funkce eh, je tu také uvedena. Komisaři před vás musí předstoupit eh, a musí hovořit o svých plánech na příští období. K tomu dojde již brzy, na podzim předpokládám. Rozpočtová kontrola, to je velká pravomoc Evropského parlamentu. Zejména pokud jde o rozpočet Evropské unie samozřejmě, ale těchto pět funkcí není rovnoměrně rozděleno eh, ve všech člen, mezi vše, všechny členské státy. A já to budu ilustrovat právě na příkladech nasazení vojsk v zahraničí. Potom eh, bych eh, se chtěl zastavit u, to, u těchto tří A eh, parlamentů. Kolega Kolia Raube už o tom hovořil. Je to taková šablona, kterou používáme v naší práci. Neměli bychom se vždy dívat na formální pravomoci parlamentu, na to, jak velké budovy mají a tak dále. Ale na jedné straně máme tedy zákonné pravomoci, které jsou parlamentu přiznány zda parlament má nějaký vliv na vysílání vojsk do zahraničí nebo ne. Potom druhá otázka se týká zdrojů, což je zásadní pro členské státy. A potom attitude, přístup. Co chtějí jednotliví poslanci? Chtějí, aby jim vlády skládaly účty, v mnoha zemích, a to i tam, kde parlament má velmi silné pravomoci, pokud eh, parlament nechce, aby mu vláda skládala účty, protože je v něm většina vládní strany, tak veškeré pravomoci a veškeré zdroje, které parlament má, nebudou příliš viditelné a nebudou hrát významnou roli. Takže důležitý je taky eh, jednot, jaký přístup jednotlivců v tomto parlamentu. Poslanci jsou pod velkým tlakem svých stran, aby hlasovali podle stranické linie. Takže není to pouze individuální věc, ale je potřeba to vnímat strukturovaněji. Nasazování vojsk v zahraničí. Abychom to uvedli trošku do perspektivy, tak Největším vysílatelem eh, jsou eh, Spojené národy, zhruba 102 eh, tisíc příslušníků, potom NATO a potom Evropská unie, která má šest vojenských misí a pět civilních misí. Evropská unie, jak vidíte, tak je jednou z největších ekonomických mocností na světě, ale v vojenské oblasti je menší mocností. Proto právě bývá Evropská unie vnímána jako mnohem silnější v oblasti měkké síly než v oblasti tvrdé síly. Neměli bychom ale hovořit pouze o vojenských misích. Dnes je mnoho misí smíšené povahy. Účastní se jí také policisté, lidé, kteří vědí, jak budovat společnost, kteří podporují toto budování společnosti. Jsou to civilisté, policisté, zkrátka to složení je smíšené. Ještě poslední věc k tomuto. Kdo se účastní misí Spojených národů? Je to, je to těch pět velkých zemí, které nejsou v Evropské unii. Ta velká pětka. Takže mohlo by se stát, že Nizozemí, moje rodná země, bude největším dodavatelem vojenských jednotek. Mohlo by to tak být, ale není to tak. Takže to je všechno podstatné z hlediska odpovědnosti a vykonávání dohledu. To probíhá většinou na národní úrovni, nikoli na mezinárodní úrovni, což si musíme neustále uvědomovat. Vzhledem k tomu, že nejvíce přispívá Etiopie, Indie, Pakistán a Bangladeš. Potom bych se chtěl soustředit na Evropskou unii. Je to žluté, takže to možná není snadné přečíst, ale měli bychom se soustředit na ten moment, kdy jsou jednotky vyslány do zahraničí. Ono to začíná mnohem dříve, než do toho může vstoupit parlament. Kolega říkal, že je potřeba se dívat na různé fáze rozhodovacího procesu, takže první, je, první krok je společná akce rady, kde členské státy řeknou, vyšleme misi do zahraničí. Potom Přichází na řadu rozhodnutí členských států připojit se k této misi a za třetí jsou jednotky vyslány do terénu. A občas se příliš soustředíme až na ten moment, kdy už jsou jednotky v terénu a to už je příliš pozdě. A teď se dostanu k dalšímu slajdu. V Evropské unii Můžete rozdělit národní parlamenty do čtyř skupin podle toho, jak se podílí na mezinárodních misích. Jsou země, kde musí parlament schválit návrh ještě před mezinárodním rozhodnutím, tedy ještě před společným rozhodnutím rady. Jsou tady dva, mám tady dva příklady těchto zemí. Potom jsou tu země, kde parlament eh, Eh, vyslavuje souhlas poté, co rozhodne rada, ale ještě předtím, než se rozhodne členský stát jako takový. A pak jsou tu země, kde parlament má poradní roli, ale nikoli rozhodující. A potom jsou tu země, kde parlament nemá v této pravomoci vůbec žádné oblasti. Ty příklady nejsou příliš relevantní, ale soustředit bych si chtěl na to, že v mnoha zemích jsou parlamenty postaveny před situaci, o které už je vlastně rozhodnuto tady v Bruselu. Například v nízozemí nebo v Německu jsou parlamentní pravomoce poměrně silné, vláda jede do Bruselu, jedná o společném rozhodnutí rady, pak se vrátí do Hágu nebo do Berlína a oznámí parlamentu. My jsme se v Bruselu dohodli, že to uděláme, je to velice důležité, protože v tom a tom regionu něco probíhá a musíte s tím souhlasit, protože pokud nebudete, nebudete souhlasit, bude ohrožena naše naše mezinárodní reputace a budeme za nespolehlivé. Takže ty parlamenty potom nemůžou dělat nic moc jiného, než se řídit tím rozhodnutím, které už vláda udělala předem. Já si tedy myslím, že máli parlament vykonávat skutečný dohled, měl by jednat ještě předtím, než dojde ke společnému rozhodnutí rady. Pokud mají parlamenty hrát větší roli, tak tohle by měl být první krok. Krátka, vláda vládne a parlament eh, debatuje. Mělo by to být oddělené. Ale má-li parlament hrát větší roli, tak by je měl hrát eh, v ranější fázi. Potom tu mám uvedených pár eh, praktických příkladů toho, jak parlamenty projednávají to nasazení vojsk. Ve Švédsku je to poměrně časově náročné, musí pro každé nasazení vojenské mise být schválena zvláštní legislativa. Pak to mám příklad Finska, e, i ministři jezdí na vyjednávání do Bruselu e, a ještě předtím musí e, předstoupit před výbor pro evropské záležitosti a tam musí prezentovat pozici, kterou bude zastupovat za Finsko na radě. A to třetí, to je taky velice zajímavé, a sice většina ústav členských států Evropské unie jsou ústavy velice staré, napsané v dávných dobách a soustředovaly se pouze na ozbrojené síly, pouze na vojsko a nikoli na policii. Takže i když eh, ty ústavy jsou velice silné, tak eh, vůbec nepamatují na vysílání policistů do zahraničí. Výjimkou je, pokud se nepletu, Lucembursko nebo Švédsko nebo Finsko, které říkají, neděláme rozdíly mezi tím, jestli člověk má na sobě vojenskou uniformu nebo policejní uniformu. Každý, kdo má právo používat sílu, spadá pod stejnou dohledovou funkci parlamentu. Možná si řeknete, tohle je příliš složité, to zkrátka necháme na vládě, budeme se řídit, čím vláda řekne co, co vláda řekne. Tohle je politické rozhodnutí, které musí být učiněno v každém členském státu zvlášť. Takže tolik k nasazení jednotek v zahraničí a teď bych se chtěl zastavit u používání ozbrojených sil na domácí půdě. Interní role ozbrojených sil by se měla řídit dvěma principy. Jedním z nich je přiměřenost Tedy každá reakce by měla být úměrná bezpečnostní hrozbě a subsidiarita neboli že ozbrojené síly by měly podporovat národní orgány. To si myslím, že je naprosto jasné, s tím by opravdu málo kdo nesouhlasil. Máme tedy tři typy Eh, interních rolí ozbrojených sil, udržování veřejného pořádku, eh, pomoc v případě živelných katastrof, anebo role, které přímo nesouvisejí s národní bezpečností. Například v některých zemích, když stávkují popeláři celé týdny, tak vláda se rozhodne nasadit armádu, která to převezme. To se jednou stalo ve Spojeném království například. Takže využívání ozbrojených sil doma eh, se vždycky týká pravomocí ve stavu nouze. Což je důležité, protože tady přichází do hry rovnováha mezi eh, parlamentní a eh, exekutivní složkou moci. V evropských členských státech je tomu tak, že většina parlamentů je zapojena v případě, že je vyhlášen takovýto stav nouze, a to za velice přísně definovaných podmínek. Nicméně, a to je velmi zajímavé, polovina evropských zemí nemá žádná pravidla ohledně prodloužení nebo ukončení stavu nouze. Takže to je velice zajímavá situace. Mnoho evropských států to má velice přesně definováno, jak vyhlásit stav nouze, ale už ne tolik, jak má být stav nouze ukončen. Je to poměrně zarážející, nicméně takové je naše zjištění. Tak, už se skoro blížím ke konci své prezentace. Už jsem řekl na začátku, že se domnívám, že obrana a bezpečnost je velice významnou prioritou Evropy a je možné se touto problematikou zabývat na více úrovních, jako je zvýšená obraná spolupráce a potom speciální případy jako boj proti extremismu, migrace anebo dohled nad tajnými službami, nad zvláštními jednotkami nebo nad veřejnými zakázkami. Tak to je ode mě všechno a moc krát vám děkuji. Děkuji a nyní bych ráda dala slovo profesorovi Kristoferu Lordovi z centra Arena z Univerzity v Oslu. Děkuji za pozvání. Rovnou vám musím říci, že vím velmi málo o obraně a bezpečnosti. Pracuji především na abstraktních filozofických otázkách demokracie a legitimity, to znamená ospravedlnitelnosti politické moci. Jsem trochu kritický, když hovoříme o tom, jak chápat a aplikovat tyto klíčové principy na instituce a politiky Evropské unie. A na tomto základě uvedu pět důvodů, proč si myslím, že parlamentní zapojení do bezpečnostní politiky je zásadní a proč Evropský parlament musí být součástí tohoto mixu, samozřejmě s národními parlamenty. Za prvé, jakkoliv Evropská bezpečnostní politika znamená koordinaci sil a kapacit členských států, bezpečnostní politika Evropské unie samozřejmě je dělána evropskými institucemi. Rada dosahuje dohody, tedy Rada ministrů. Členské státy se často rozhodnou, že využijí komisi a jejich znalostí v oblasti společné bezpečnostní obrané politiky nebo zahraniční a bezpečnostní politiky. Bezpečnostní deklarace, mise a akce jsou ve jménu Evropské unie. Odvolávají se na její autoritu a také ohrožují její věrohodnost, důvěryhodnost. Když Evropská unie použije sílu ve jménu Evropské unie, i když jsou to síly pocházející z členských států, tak tato akce ohrožuje důvěryhodnost a pověst Evropské unie. Tyto mise se odvolávají na evropské hodnoty, často hovoří o tom, že šíří evropské hodnoty, bezpečnostní mise – jsou realizovány na základě mandátu, na kterém se zhodly instituce EU, konají se pod vlajkou Evropské unie. Pokud členské státy mají používat důvěryhodnost a pověst Evropské unie, tak možná by se měly zodpovídat parlamentu Evropské unie. Za druhé, vytváření bezpečnostních kapacit průběhu času znamená třeba i skandály a rizika. Vyžaduje to zapojení parlamentu. Takovým způsobem, kterým se nejlépe může vyznačovat eh, spolupráce Evropského parlamentu i národních parlamentů. Zamyslete se na celou sérii evropských bezpečnostních iniciativ, věci, které se skutečně udělaly, ke kterým už došlo, které se právě teď dějí a nápady do budoucna. Zamyslete se nad evropskou silou rychlého nasazení, bitevními jednotkami, agenturou na nákup zbraní, která má podporovat interoperabilitu evropských eh, ozbrojených sil. Spolupráce zpravodajských služeb, výměna zpravodajských informací a samozřejmě strukturální spolupráce mezi členskými státy, které chtějí integrovat své síly více než ostatní. Čím více bezpečnostních kapacit je integrováno do takové speciální do takového speciálního rozdělení sil, tak tím komplexnější a těžší bude pro členské státy vrátit se k soběstačnosti, pokud jde o zajištění bezpečnosti. Čím více spolupracují, čím více tomu podřizují této spolupráci, své ozbrojené síly, tak tím těžší je pro ně vrátit se k soběstačnosti, pokud je o zajištění vlastní bezpečnosti. Takže každé rozhodnutí rozdělit si práci a specializovat se, aby se to tedy koordinovalo, tak z dlouhodobého hlediska je to riziko. Je to riziko, kdy se musíte spolehnout na ostatní partnery, na jiné členské státy budou skutečně na místě, když je budete potřebovat, skutečně se zapojí do misí, když to bude potřeba. Rozhodnutí nespolupracovat, to je také vlastně sázka. Ať se nad tím zamýšlíte, jak chcete, členské státy se musí rozhodnout, buď vsadí na spolupráci, ve spolupráci, anebo vsadí na nespolupráci, ale v každém případě je to sázka. V nebezpečném světě, ve kterém Samostatně členské státy mohou velmi těžko zajistit svou bezpečnost, a to i větší členské státy. Riziko nespolupráce může být stejně vysoké jako u států, které se rozhodnou spolupracovat. Čím více bezpečnostních kapacit je založeno na tom, že budou používány ve spolupráci s partnery, tím více partnerů, tím více členských států Evropské unie se musí věrohodně zavázat. Předem. Hans řekl, že před nějakou krizí je velmi obtížné vypracovat standardy. Nicméně musí se na nich podílet všichni partneři všechny členské státy už předem. Pokud se členské státy rozhodnou, že budou spolupracovat, Může to znamenat neustálý dialog a uvažování o tom, jaké standardy, práva či hodnoty ospravedlní jejich spojení sil. A to je právě role parlamentu. Vytváření standardů, práv a hodnot definování standardů práv a hodnot. To je samozřejmě ten druh rozhodnutí, která musí v demokratickém systému přijímat parlamenty. Operativní rozhodnutí mohou přijímat vlády, ale rozhodnutí o tom, jaké standardy, hodnoty a práva budou v centru spolupráce v oblasti bezpečnosti, to je věc, o které by měly rozhodovat parlamenty. A jak jsem říkal, mělo by se o tom rozhodovat eh, v neustálém dialogu a předem, pokud členské státy budou spolupracovat, nebo pokud mají spolupracovat spolehlivě na vytváření těchto kapacit. Za třetí, bezpečnostní spolupráce je mezinárodní veřejný statek. Jinými slovy, Jednotlivé členské státy nemohou být vyloučeny. Je těžké vyloučit eh, nějaké konkrétní členské státy. Pokud k tomu dojde, pokud dochází k bezpečnostní spolupráci, tak může být těžké vyloučit eh, některé členské státy z výhod, které to přináší. Tak eh, jak zabránit tomu, aby členské státy se s tím nesvezly zadarmo, aby z toho měli pouze prospěch a nepřispívali. A jak také zajistit, že některé členské státy se nebudou snažit prosadit negativní externality. Zamyslete se nad členskými státy, které si hodně vydělávají ve velkém finančním sektoru, ve kterém dochází k praní špinavých peněz. To by byla negativní bezpečnostní externalita, která by byla tím uvalena na jiné členské státy. Takže jaký je ten problém? Problém je, když nastane nebezpečí, že některé členské státy se mohou přiživovat na poskytování bezpečnosti ze strany jiných, anebo že se některé členské státy mohou eh, snažit uvalit negativní externality nebo poškodit jiné členské státy. Pokud tato členská země má zájem o to dělat tyto špatné věci, tak eh, Možná na to mají zájem i voliči nebo národní parlamenty, takže zodpovědnost a bezpečnost je opravdu důležitá. Nemělo by to být ponecháno jenom na členských státech. Za čtvrté, bez nějaké koordinace parlamenty mohou cítit, že by se mohli individuálně postavit proti nějakým bezpečnostním rozhodnutím. To už tady Hanze zmínil, že může být ve hře jejich pověst, pokud nebudou bráni jako spolehliví partneři a nebudou se zapojovat do bezpečnostních misí, dokonce i silné, mocné členské státy a národní instituce se mohou cítit zatlačeny do kouta, pokud půjde o znovu otevření rozhodnutí, které už byly vyřešeny na evropské úrovni v bezpečnostních otázkách budou eh, mít strach, že bude ohrožena jejich pověst, pověst členského státu. Mohou zde být i otázky vzájemnosti. Pokud nepomohou oni někomu jinému, tak jiní nepomohou jim, když třeba do budoucna budou mít nějaké problémy. To je podle mě další důležitý důvod, proč by zde měla být koordinace mezi parlamenty. A to by mělo být eh, také určitým způsobem eh, vedeno přes Evropský parlament. A to je spojeno s mým pátým a posledním bodem. Spolupráce mezi parlamenty, národními parlamenty a Evropským parlamentem může pomoci překonat to, co je obvykle tím největším problémem parlamentů při povolávání výkonných orgánů ke zodpovědnosti. Tady jde o symetrii informací nebo asymetrii informací. To znamená, že vlády obvykle vědí více o takových problémech, jako jsou bezpečnostní problémy, než o tom vědí parlamenty. Takže jak parlamenty překonají tento problém? Jak vyřeší problém asymetrie informací? Nejlepší způsob, jak tento problém vyřešit, je postupem rozvíjet své znalosti. A to je problém, který mají národní parlamenty. Čas, který národní parlamenty stráví tím, že se snaží dohlížet nad tím, jak jejich národní vlády přispívají k rozhodnutím Evropské unie, to je čas, který nemůže Evropský parlament eh, vynaložit. Eh, národní parlamenty tedy se musí věnovat národním otázkám. A teď máme Evropský parlament a dává smysl mít Evropský parlament, protože ten se může zaměřovat na rozhodnutí a politiky, které jsou realizovány na evropské úrovni a potom ty informace, které může Evropský parlament extrahovat tím, že se snaží pohnat ke zodpovědnosti výkonné orgány Evropské unie, tak toto vše mohou potom tyto informace využít národní parlamenty ke kritice, ke kritice svých národních vlád. Takže to vše závisí na silném Evropském parlamentu. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji. A nyní uh, dávám prostor uh, členům na otázky a vystoupení. A předtím, než dám slovo prvnímu řečníkovi, tak bych eh, se ráda vyjádřila sama jako předsedkyně tohoto podvýboru. První otázka na pane, pana Hance Borna, pokud jde o postavení podvýboru eh, sede Evropského eh, a mm, Evropského eh, parlamentu, který poskytuje nebo který zajišťuje mm, přeskum a kontrolu nad společnou bezpečnostní a obranou politikou. Máme mm, tuto společnou bezpečnostní a obranou politiku, ale máme také společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. To jsou tedy ehm, dvě oblasti, v rám, přičemž v CSDP e, tato politika většinou těch, většina těch právomocí leží na členských státech nebo je v členských státech. Moje původní zkušenosti se zahraničními záležitostmi a to, e, tyto zkušenosti považuji za hodnotu pro tu práci v sede. Čili ty mé prvotní zkušenosti, které jsou z výboru e, AFET e, či propojení výboru SEDES a Eh, AFETem, protože tam máme možnost eh, projednávat různá bezpečnostní rizika a to je důležité z mého pohledu a také z, z pohledu toho, jaké jsou eh, eh, klady a zápory eh, této integrace. Vy jste hovořil o těch problematických oblastech na jih v Evropě a na východ od EU. E Vnímání těchto hrozeb neodpovídá nebo není stejné v celé Evropské unii. Po tomto volebním období se eh, to vnímání však zlepšilo, tedy přibližujeme se jakému si společnému vnímání eh, těch eh, hrozeb a připravenosti jim čelit v různých oblastech společné bezpečnostní a obrané politiky, ale zároveň nemáme žádnou takovou mis, žádnou misi, která by byla orientovaná na eh, východ a eh, není zde připravenost se angažovat v té východní eh, oblasti. Můžeme hovořit o důvodech, ale je to tak. Ne všechny ty světové strany jsou nazírány stejným způsobem. Moje zkušenosti a znalosti jsou Eh, takové, že, mm, že Amerika a Spojené státy ztrácejí zájem o evropskou bezpečnost, ale to je podle mého názoru spíše mediální diskuse než eh, faktum, protože Spojené státy jsou, mají stále přítomnost na evropské eh, půdě a mm, jsou angažované eh, v celé řadě kon eh, konfliktů a my eh, Spojené státy potřebujeme a je zásadní pro naší zahraniční a bezpečnostní politiku, aby zůstala transatlantická. Musím také upřímně říci, že většina mých kolegů spíše uvažuje, uh, uvažují kolegové o tom, že pod výbor SEDE by se stal plnohodnotným uh, výborem. Já si myslím, že to by mohlo ale uh, omezit uh, rozsah zájmu tohoto tohoto výboru, protože v národních parlamentech máte výbor pro zahraniční záležitosti a potom výbory pro obrané Eh, záležitosti. A každý z těch výborů má jinou, jiné úlohy a jinou pravomoc. Ten druhý, spíše te, ty druhé, tedy pro bezpečnost, eh, dohlížejí na stav eh, armád a armá, mm, vojenských operací to zatím v Evropském parlamentu neexistuje. Tady neexistuje. Paní Ody, místo předsedkyně podvýboru. Děkuji, eh, děkuji za slovo a děkuji za velmi zajímavé prezentace eh, tří prezentujících. Já jsem eh, zvažovala, jakou otázku položit, která by byla v reakci na to, co vy jste říkal, tak abych vám jaksi přihrála k dobré, zajímavé odpovědi my pokud jde o fungování Evropského parlamentu, eh, vidíme ne tady na tomto výboru, ale eh, v jiných výborech eh, velké potíže při budování obraného fondu, v rozpočtových otázkách a v dalších otázkách, kdy se nám, kdy máme plnit tu naší funkci, zejména tu legislativní, ale je potřeba zde pokračovat dále bez pochyby u budoucí komise uvidíme rozšíření obraných funkcí a možná tady mám jiný eh, názor, ale já se domnívám, že budeme potřebovat eh, plnohodnotný výbor, na rozdíl od paní eh, předsedkyně, že budeme muset mít plnohodnotný výbor pro bezpečnost a obranu. A protože jsme spolu zákonodárcem a protože jsme také spolu exekutivou neboli spolu rozhodujícím, což bude vyžadovat plnohodnotný výbor sede. Nejenom, že komise bude ne, bez pochyby rozšiřovat svoji eh, funkci v této oblasti, ale je to také dáno realitou stávající eh, situací a to, co uvidíme, toho, co uvidíme v budoucnosti budeme muset řešit kon, kon, věci konkrétněji a to kolektivně. Jednotlivé členské státy nejsou schopny individuálně reagovat na ta budoucí eh, rizika či výzvy. Vy jste všichni tři zmiňovali, určitě pan profesor eh, Lord, jste zmiňovali následující věc. Eh, dále důležitost hodnot, které můžeme jako parlament vnést do toho rozhodování a těch standardů, pokud máme tedy v budoucnosti činit takové kroky, a to pokud jde o zajištění rovnováhy toho, co dělá EU v oblasti humanitární pomoci, co dělá eh, při budování mm, kapacita potenciálu, co dělá při misích, eh, pokud chceme vyvážit všechny tyto věci a dodržet eh, dohled nad nimi při zachování té, těch hodnot. A, a, a Norema to je mm, velmi důležitá úloha parlamentu, kterou musíme brát velmi uh, uh, vážně. A eh, a tato úloha naše by měla být formalizována. Ty budoucí výzvy spočívají v nových technologiích, kdy často se v poslední době Eh, hovoří, eh, často se hovoří o úloze umělé inteligence v oblasti obrany. To je takové populární téma a skutečně k tomu dochází. Eh, a tady má Evropská unie velkou sílu, velkou výhodu, přidanou hodnotu. Tady hm, včera někdo velmi dobře vystihl, když se podíváme na digitální oblast, ty platformy digitální vznikají v Americe, ale jejich regulace, jejich předpisy, které upravují, vzniká v Evropě. A to je mm, rozdělení, které též musíme mít na paměti. Čili nastavování těch norem, standardů a hodnot, které jsou naším vstupem a to, co říkal pan profesor Lord je eh, další věc, kterou považuji za důležitou a od které jsme ještě velmi daleko. A to je ta odbornost, kterou bychom zde měli mít. My bychom měli být eh, mm, odborníky, ale jejich přenesení té odbornosti do nějaké funkčnosti, do nějaké funkční eh, role na v rámci EU demokraticky a přenesení toto na demokratické řízení v těch e, jednotlivých států. Já, e, e, jak jste jistě poznali, jsem ze země, která velmi těžce selhala v těch demokratických Eh, cestách a my bychom se měli z toho, vy byste se měli od nás poučit a my bychom měli eh, a nacházet, jak to, jak propojovat tu eh, úroveň evropskou s tou národní. A ještě navážu na ty měkké pravomoci a dovednosti, to znamená vstup v nějaké ranější fázi, ty měkké Eh, dovednosti. A jako eh, Britka ještě musím říct, že eh, úloha Evropského parlamentu, který při vyjednávání za 27 je velmi dobrým příkladem toho, jak se daří vstupovat do těch jednání ze strany parlamentu na mm, samém začátku rozhodovacího procesu Eh, než se eh, dostaneme k tomu samotnému rozhodnutí, ano, ne, k tomu formálnímu rozhodnutí. Čili ta včasná úloha parlamentu tady na, na neposled, neposlední určitě byla v poslední době. Děkuji, paní Sabine Lozing. Hm, Já budu mluvit německy, počkám, až si nasadíte sluchátka. Děkuji vám moc krát za opravdu eh, velice eh, komplexní prezentace a v mnoha oblastech s nimi souhlasím. Dnes máme poslední zasedání v tomto legislativním období. Já už jsem v tomto výboru 10 let a za těch 10 let, eh, co tady sedím, se oblast obrané politiky enormně vyvinula v rámci Evropské unie. A právě tak zájem veřejnosti se uměrně tomu zvětšil. Takže pokud jde o to, co je příčina a co je následek, to si myslím, že budeme ještě muset prodiskutovat. Máme tu možná ještě určité deficity v podobě možností parlamentu a v tom, že na veřejnosti se nedebatuje stále ještě dostatečně o této oblasti. Ta oblast se vyvinula, pan Juncker v projevech často si klepe po ramenou a říká si, že co se podařilo, tak to je militarizace Evropské unie. Že za poslední dva roky jsme dosáhli to, čeho jsme nedosáhli za posledních 20 let. Ano, tím jasnější a tím exponovanější by měl být vývoj v oblasti parlamentní kontroly a parlamentního spolurozhodování. Zkrátka to, jak se k té militarizaci politicky postavit. A vy jste zmínili velice mnoho postřehů. Podle mého názoru je důležité vést tu diskuzi ex post a ex ante a zkrátka že je to pouze malá část toho, co se nazývá parliamentary scrutiny, eh, parlamentní dohled. Já bych chtěla upozornit na jeden aspekt, a sice, že parlamentní možnosti, které máme eh, jakožto poslanci, nezávisle na tom, jaké možnosti máme strukturálně, souvisejí také trochu s tím, jakými informacemi disponujeme. A to je občas velmi uh, disproporční. Já už teď nevím, který z vás řekl, že bychom měli být ti, kteří mají podávat informace národním parlamentům, ale de facto eh, je to naopak. Když já potřebuju nějaké informace, nějaké detailnější, tak se musím obrátit na kolegy v německém Bundestagu. Protože v mnoha oblastech mají mnohem lepší přístup k informacím eh, než my tady. Eh, často nedostáváme vůbec nic. A dotazy frakcí v německém Bundestagu se dočkávají v rychlé lhutě odpovědí na několik stránek, zatímco my můžeme položit otázku maximálně na 200 Eh, slov, maximálně tři otázky a když máme štěstí, dostaneme odpověď do šesti týdnů. Takže já bych se chtěl zeptat, chtěla zeptat, eh, jak eh, si to představujete. Je to, je to drobná otázka v, v porovnání s tím, jak je ten komplex je vlastně velký. Kolik času by měla komise mít na to, aby nám dávala informace? A pak bych chtěla doplnit ještě jeden bod – byl to, myslím, pan Born, eh, kdo mluvil o vojsku a policii, že vojenské mise jsou začleněny do toho parlamentního dohledu, ale v jiných zemích tam nejsou policejní mise. K tomu bych chtěla ještě poznamenat, že v rámci Evropské unie eh, se mnoho misí označuje za civilní mise a které jsou policejními misemi ale přesto mají eh, polovojenský charakter, eh, což jen podtrhuje, jak je nutné posuzovat tyto věci společně. A potom k diskuzi o tom, zda máme mít podvýbor anebo plný výbor, tak eh, já bych k tomu chtěla jenom poznamenat, že evropská zahraniční politika se eh, velmi zesložitila nebo rozšířila se zřízením ESVČ. Už nemáme civilní zahraniční politiku jako jednotnou oblast nebo rozvojovou politiku, ale máme jednu oblast zahraniční politiku, která se dotýká i vojenských aspektů. Takže jak by to potom vypadalo, kdybychom měli eh, plnohodnotný výbor? Když například eh, peníze z rozvojové pomoci by mohly mít, by mohly být vojensky vázané nějakým způsobem. Eh, to mi nepřijde vůbec dobré, ale který výbor by proto potom byl příslušný, kdyby se to vyvíjelo tímto směrem? Eh, mně to připadá velice problematické a myslím si, že celá ta kontrola by se tím ještě zesložitila. A potom, eh, pokud jde o ty jednotlivé státy a ty, kteří se jenom vezou, ty freeridery, tak to se dá vnímat i naopak když si vezmu, o čem se diskutovalo dnes ráno v AFETu, tak například v PESCO se rozhoduje většinou dnes. A je možné, že eh, jednotlivé státy mohou profitovat, aniž by sami něco dělali. Ale právě tak eh, některé státy eh, mohou říct si ne, s tím já nechci mít nic společného, já nechci nic dělat. Mohou například nějaké zásahy spolufinancovat, i kdyby byly sami proti tomu zásahu, protože je přehlasuje většina. Takže pak to má samozřejmě ještě tu stránku, že některé státy jsou ekonomicky silné, jiné jsou ekonomicky slabé. Takže pro některé jednotlivé státy to může mít poměrně závažné dopady. A pokud jde o to vnitřní nasazování, o kterém jste taky hovořili, já si myslím, že to je velice smysluplná oblast. Tady je potřeba brát v úvahu, vy jste hovořili například e, o situacích, kdy nefungují hasiči nebo kdy vypukne nějaká katastrofa. Do té definice by se měly zahrnout i katastrofy způsobené člověkem. Man-made disaster. E, mezi to se dá počítat v některém členském státu, například teoreticky i generální stávka. Například si představme scénář, kdy v Řecku je politika memoranda, teď eh, nějaké vojenské aspekty v radě eh, a civilní obyvatelstvo ale nechce, aby byla povolána armáda z Německa nebo z Francie. Je proti tomu odpor a v takovém případě by mohlo teoreticky docházet k vojenským intervencím proti takovémuto odporu. Ale to už trochu přeháním, jenom abych ukázala, jak je tato debata zatím rozumná. A my máme zatím jasná pravidla, pokud jde o e, vojenská nasazení e, na domácí půdě v Německu. Řečnice je přerušena. Ano, už se dostávám ke konci, už budu končit. Takže těch oblastí je velmi mnoho a já se omezím tedy už jenom na následující. Jak jsem řekla, je to velmi široké pole a úplně na závěr bych ještě chtěla říci, paní Moody řekla, že už jsme provázaní pomocí obraného fondu. Já bych to chtěla trochu relativizovat. Máme možnost říci ano, máme možnost říci ne při hlasování a potom nemáme dlouho vůbec žádnou další možnost a potom někdy ke konci ex post v rámci účetnictví můžeme říci, že to neproběhlo vlastně úplně v pořádku. Děkuji, paní Valero. Děkuji, já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě. Já jsem měla hlasování v jiném výboru, takže jsem promeškala první část tohoto slyšení. Vy jste hovořil o Švédsku, já jsem ze Švédska a myslím si, že máme velmi dobrý systém, že vydáme zákon, protože když někam pošleme jednotky, tak chceme vědět, co tam dělají, dáme tam limity, časové limity, také limity, které se týkají chování a tak dále. Dostaneme návrh od vlády, my ho můžeme přijmout v parlamentu a potom máme přeskum dohled. Například Afganistán. Museli jsme to dělat každý rok. Vždycky v prosinci, když vydáváme novou legislativu, tak jsme vydávali novou legislativu o Afganistánu, protože parlament to musí schválit, musí o tom rozhodnout a musíme jim říct, co tam budou dělat. Bez ohledu na to, že se změní vedení nebo ne, my chceme vědět, co tam ty jednotky dělají a chceme, aby se řídili našimi pravidly. Myslím si, že je to velmi dobrý systém, není časově náročný. Někdy může být, ale my také velmi rychle jsme nasazovali jednotky, když to bylo potřebné. Takže jsme někdy přijali legislativu velmi rychle. Zajímalo by mě tedy, co si myslíte o této otázce. Protože to vypadalo jako, že říkáte, že je to příliš časově náročné, když to funguje takto. Ale já si myslím, že je to velmi důležité pro ten parlamentní dohled a to je jeden z našich nejdůležitějších úkolů. A potom jsem chtěla zmínit eh, to, co říkala Sabine. Protože, pane Lorde, vy říkáte, možná bychom měli mít alespoň jistý parlamentní dohled eh, nad tím, co jsme rozhodli na evropské úrovni. A Spoustu se toho děje, pokud je o obranu, především obraný fond. Došlo také k tomu, že byl vytvořen program pro průmyslový rozvoj a teď máme 13 miliard na Evropský obraný fond a obě dvě tyto věci jsou podle smlouvy. My bychom samozřejmě měli mít právo na dohled a také právo rozhodnout, co by mělo být v pracovním programu a co by tam být nemělo. Měli bychom mít možnost se k tomu vyjádřit. Ale to, jak to bylo uděláno teď, funguje tak, že nemáme právo veta a není žádný akt přenesené pravomoci. Takže jak bychom měli provádět dohled v tomto případě? Jak vidíte situaci z ohledu na parlamentní přeskum, pokud jde o tento obraný fond. Jak bychom to měli kontrolovat? Pan Freund? Děkuji. Já se také omlouvám za to, že jsem přišel pozdě na toto zasedání. Těžko uvěřit, ale mezi těmito málo poslanci jsou zde dva z neutrální země. Já nevím, jestli tím eh, se mohu odvolat nad své neutrální vychování, protože jsem z Rakouska, předtím tady byla kolegyně ze Švédska. Ale já, pokud jde o tu evropskou politiku obrany, tak od začátku, co jsem tady, není to tak dlouho, alespoň tedy v těch uplynulých pěti letech, jsem tvrdil, že především potřebujeme silnou společnou zahraniční politiku. A potom můžeme se uchýlit ke společné obrané politice. Protože podle mě vždycky bylo evropskou silou, silnou stránkou zasáhnout diplomaticky a nejlepším Příkladem z poslední doby je iránská jaderná dohoda, kde Evropané sehráli velkou roli. A já mám pocit, že teď tolik zdůrazňujeme novou evropskou obranou strategii proto, že jsme nedokázali vytvořit společnou evropskou zahraniční politiku. Takže pokusme se o něco jiného. Já si nemyslím, že toto je dobrý nápad. Já myslím, že bychom měli všechny síly v uvozovkách zaměřit na společnou zahraniční politiku, která by podle mého názoru měla být eh, sebejistá zahraniční politika pro půl miliardy lidí s ohledem na tu hospodářskou sílu, kterou představujeme a neměli bychom se tolik zaměřovat na něco, co v konečném důsledku se možná vůbec nezrealizuje. Nechápejte mě špatně. Já nejsem pacifista, nejsem někdo, kdo by řekl, já s vojskem nechci mít nic společného, i když jsem tedy nesloužil v rakouské armádě. Ale myslím si, když se podíváme na současnou situaci, od Ruska přes Čínu, i transatlantické vztahy. Evropané musí něco udělat. Nemůžeme vždycky jen čekat na Američany, aby nejdříve vytvořili okolnosti, kdy budeme potřebovat řešení, a potom tedy Američané budou první, kdo nabídne řešení toho chaosu, který způsobili. No a my potom můžeme vzít smetáček a lopatku a zamést drobečky. To nechce aby Evropa nedělali, ale chtěl bych, abyste mi pomohli s tou otázkou, eh, zda postupujeme ve správném pořadí v tomto případě s obranou politikou. Děkuji. To byl poslední příspěvek eh, z pléna a teď bych ráda dala slovo našim eh, ctěným hostům. Každý z vás budete mít pět minut, pánové. Děkuji. Děkuji za všechny vaše otázky, komentáře a myšlenky, které určitě musíme ještě dále zvážit a pracovat na nich, ale rád bych navázal na několik myšlenek, které zde zaznělo. Pokud o principy a hodnoty. Simon Duke, náš kolega, který bohužel minulý rok zemřel, se ve svém výzkumu hodně zaměřoval na bezpečnostní politiku. A když se díval ve společném projektu, do kterého byl zapojen i kolega profesor Lord, to byl projekt Žána Moneta, když se díval na roli parlamentu, tak dospěl k závěru, že Principiální pragmatismus má svůj vlastní způsob, jak být interpretován v kontextu globální strategie, ale možná bychom nad tím měli uvažovat následovně. Evropský parlament a parlamenty obecně mohou být těmi institucemi, které vnáší principy a ten pragmatismus bude pro exekutivu. Já myslím, že to je poměrně zajímavé a v podstatě se to podobuje, podobá tomu, co zde říkal profesor Lord. Instituce v Evropské unii se teď společně snaží vytvořit evropskou zahraniční politiku. A Evropský parlament je z tohoto hlediska ve velmi složité situaci, včetně svých výborů. Na jedné straně vytváříte politiky a zároveň je musíte také přeskoumávat. Evropský obraný fond je velmi dobrým příkladem. Kde byl Evropský parlament zapojen, ale zároveň na to musí také dohlížet, musí to přeskoumávat. Takže jak tato zodpovědnost za vnášení principů může být zachována a může se to udělat cestou přeskumu. A s tím souvisí další věc, která zde právě zazněla. Bezpečnostní strategie a Evropský obraný fond od začátku vypadají jako politický projekt, který má ukázat, že Evropská unie je schopna spolupracovat v těchto oblastech, že je schopna udělat další krok směrem k integraci. A znovu Evropský parlament je ve velmi obtížné situaci z mého pohledu, protože plně podporoval integraci a také plně podporuje evropskou zahraniční politiku a její integraci. Z dlouhodobého hlediska zde tedy vznikne otázka, zda bude schopen a ochoten parlament vytáhnout žlutou nebo červenou kartu, když v obrané strategii a v její implementaci se začne objevovat směr, kterým parlament nechce jít. A je také důležité zamyslet se nad alternativou, nad měkčími cestami, jak do toho vstoupit. Vy jste se o tom zmínili. Myslím si, že Evropský parlament je nejsilnější dohledu nad finančními nástroji, ale také pokud jde o operační nástroje, které má Evropská unie k dispozici. Takže si myslím, že cestou přeskumu dohledu nad některými finančními nástroji, například nástroj pro míra bezpečnost, toto jsou ty nástroje, kde Evropský parlament může do toho vstoupit. V jakém výboru by se to mělo dělat? Já si myslím, že parlament potřebuje výbor, který to může všechno v určitém bodě spojit, protože v této chvíli je to ta největší záležitost. Evropská zahraniční politika, zahraniční politika včetně obrany a bezpečnosti je rozdělena na různé oblasti, ale v uplynulých pěti letech, možná i v dalším období jsme viděli, že všechno je řízeno takzvaným integrovaným přístupem. Takže máte velmi rozdrobené přijímání rozhodnutí, ale ty politiky jsou čím dál více vytvářeny společně a vy potřebujete orgán, který by na to vše dohlížel. To by byl tedy můj osobní náhled. Děkuji. Děkuji, pan doktor Hans Born. Děkuji za slovo a chtěl bych eh, poděkovat za velmi cená vystoupení a mm, poslanců a za cené otázky. K tomu by se dalo říci eh, mnohé, ale já bych zdůraznil jenom několik věcí. Paní předsedkyně, vy jste Ehm, upozornil na něco velmi důležitého. To nejsou jenom hrozby, ale jejich vnímání těch hrozeb. A vy jste to eh, správně eh, vypíchla. A toto vnímání není věcí, která by měla eh, ležet jenom na ramenech ehm, toho vojenského, těch vojenských složeb, tady, složek, tady bychom eh, se mělo eh, diskutovat na úrovni tohoto parlamentu, jaké je, pokud je o vnímání těch hrozeb. To je jedna věc a je to mm, klíčová věc. Ať už by taková mm, rozprava probíhala na úrovni podvýboru či plenární úrovni, to je jako, si, jako, jako stejné jako nějaká pravidla fungování domácnosti, jak si vlastní dům zorganizujete, vy si můžete věci nastavit podle svého způsobu, suverénním způsobem, ale mm, bylo zde řečeno, že EU porychlu, uh, urychluje a posiluje své uh, činnosti v oblasti uh, bezpečnosti a obrané politiky. Uh, Otázka je, zda pojmy odpovědnosti a řízení budou zaznívat z tohoto parlamentu, anebo zda budou nahlíženy jako tyto věci jako jakési uh, marginální. Eh, kdybyste, kdyby byl zvláštní výbor, tak určitě bude problém s koordinací. Pokud parlament rozhodne, že to bude oddělený výbor, tak horizontálně bude velmi dobrá struktura nastavená. Um, již tady bylo uh, řečeno, že by byl problém v tom, jakým způsobem by koordinovala v oblasti mm, bezpečnosti a obrany. E, ty standardy a hodnoty, to je také, stojí blízko tomu vnímání. Já jsem člověk zvenku, Evropský parlament a z, té, z toho venku, z té vzdálenosti vnímám, e, že ta, e, ty normy a hodnoty jsou, nabývají na důležitosti, co vlastně EU jako e, taková hájí v oblasti norem a, a hodnot. To si myslím, že nabývá na síle. Také mě potěšilo, že jste všichni toto téma navázali na téma obrany a bezpečnosti, tedy téma norem a hodnot. Kolegyně z eh, Velké Británie. To eh, je, mě je tolik líto, že, že Británie odchází z Evropské eh, unie, ale myslím si, že jste paní poslakyně. Ano, ještě uvidíme, jak to dopadne, přesně tak. Mm, nicméně myslím, že jste Eh, velmi dobře zmínila otázku eh, umělé inteligence. To je téma, které je eh, velmi na pořadu dne mm, a Evropská Tady jsou dvě paralelní debaty. A jak se má k tomu EU e stavět úplné, za úplný zákaz těchto zbraní řízených umělou inteligenci a nebo a anebo je, eh, řešit to v souvislosti s otázkou řádného řízení a odpovědnosti za umělou uh, inteligenci v obraně. A to je velmi těžké, uh, uh, těžká otázka. Uh, je to politicky nespráv, nesprávná v něčem, je tato otázka, takže já neříkám jedno či druhé, že máme jít jednou nebo druhou eh, cestou, ale není to nic jednoduché. Eh, Švédsko. Já jsem zmiňoval váš příklad jako příklad osvědčené praxe. Často Mm, eh, ta výkonná moc říká v parlamentu všechno tak eh, trvá, to není pravda, to je nesmysl. Pra, eh, parlamenty dokážou, pokud potřebují, jednat velmi rychle, rychleji než vlády. Pak se také říká, že parlament, z parlamentu unikají informace. To není pravda. Často je to právě z exekutivy, odkud odnikají informace. Takže jsem chtěl poukázat na situaci, situaci ve Švédsku, která, kde se postupně tyto postupy zavedly po vstupu do EU, zatímco v jiných zemích po vstupu EU takovým způsobem se ty postupy nevytvořily. E, tím e, bych si dovolil skončit a ještě jednou velmi děkuji za pozvání. Děkuji. A poslední pan profesor Lord. Já bych zareagoval na některé ty otázky, které se týkaly standardů, technologie, informací, odbornosti. E, problémem je to, že parlamenty musí dělat tolik různých věcí, musí být různými bytostmi v tom politickém životě. Před 170 lety řekl můžný, moudrý muž, že e, že by to měly, parlamenty by měly být jenom prostor k vyjadřování se, neměly by dělat nějaké exekutivní kroky a měly by směřovat k tomu, aby každé stanovisku bylo zdůvodněno ve vztahu k jinému stanovisku. To je skvělé, ale obtížně se toho eh, dosáhne. Ale mm, je důležité, aby takový orgán byl, aby takto debatoval v, před očima veřejnosti, Mm, aby vyvažoval ty názory. To jsou ty správné rozpravy, jak mají vypadat, ale pro parlamenty eh, je těžké naplnit tento eh, ideál. A jiný chytrý muž před stolety řekl, že parlamenty by měly být eh, pracovní místem práce, pracovním místem, neměly by jenom hovořit, měly by pracovat společně s exekutivou, vládou a každodenní, přijímat každodenní rozhodování, o tom, jak jsou eh, aplikovány zásady na rozhodování v oblasti náročných, jako je technologie. Takže mm, parlamenty dělají různé věci, mají vést rozpravy, ale mají také eh, konkrétně pra, prakticky pracovat, mají omezený, mají omezený čas. A otázka, co se stane, pokud ty výkonné eh, orgány, kterými máte vykonávat dohled, když na ně nemáte žádné eh, páky. Bylo by možná lepší, abyste pracovali společně, eh, tak aby při vytváření té politiky, aby nedošlo na situaci, kdy máte nad nimi pravomoci když nebudete mít legislativní a rozpočtové právomoci, někdo eh, eh, řek, tady říkal, že nemáte eh, právo veta u těch akčních plánů. Tady to je možná něko, mož, několik možných cest, jak exekutivu v, jak exekutivu, ať už je to kdokoliv, abyste je přiměli pracovat s vámi ruku v ruce Eh, jednak je tady pravomoc je eh, jaksi nějakým způsobem uvést do eh, rozpaku, ukázat na nějaké nedostatky velmi mm, mm, jaksi pertinentními otázkami je dokážete takovýmto způsobem uvést do rozpaku. To je jedna moc, kterou máte při požadování těch odpovědí a výkonné orgány by měly přemýšlet o tom, co se bude dělat, pokud se něco nepovede při provádění politik, které přijali, zejména těch eh, rizikových, jako je bezpečnostní politika, obrana. Jedna eh, věc, která by jim mohla pomoci při takových situacích, pokud eh, postupovali zdůvodnitelným způsobem při rozhodování. To znamená, že konzultovali i legislativní volený orgán a mm, eh, potom mají určitou mm, obha, obhajobu. Eh, a proto my jsme to prodiskutovali a proto jsme se takto rozhodli. Mohou se tímto hájit. A nyní tedy, co mm, eh, eh, ta otázka těch priorit, co má jít, eh, jak si první, co má být první, abychom nezapřáhali tedy ten vozík ještě před koně. Pokud děláme rozhodnutí jenom v tomto smyslu, tedy jezda je má být první kůň nebo vozík. Tam se to rozhoduje jednoduše, ale když už je to o tom, co bylo první, jestli slepice nebo vejce, tam již to úplně nevíme. A není takový problém s bezpečnostní politikou ve vztahu k zahraniční, že je potřeba mít určité prvky bezpečnostní, abychom mohli mít zahraniční, protože eh, pak je zahraniční velmi omezená, když nemá eh, eh, prvky té bezpečnostní, někdy i třeba, že se třeba podílí pouze na řešení konfliktů eh, omezeným způsobem. Děkuji, paní předsedkyně, říká kolegové, děkuji za účasti na, této, eh, na tomto slyšení a poprosila bych o poděkování našim váženým panelistům. Colleagues, please be... Kolegové, posaďte se, prosím. Dalším bodem na pořadu jednání je pracovní program programu rozvoje evropského obraného průmyslu a naším hostem je pan Alan Alexis, který je vedoucím oddělení v rámci generálního ředitelství GROW a je to oddělení Defense One eh, v Evropské komisi. Eh, já se omlouvám za spoždění. Pane Alexisi, a dávám vám slovo. Děkuji paní předsedkyně za pozvání, za příležitost k vám dnes pohovořit o programu EDIDP. Jak víte, tento program se týká otázek rozvoje v oblasti průmyslu. Jedná se o průmyslový program, není to politický program obrany, to je velmi důležitý rozdíl. Cílem tohoto programu je podpořit spolupráci mezi podniky a z toho důvodu jednou z podmínek je spolupráce minimálně tří podniků z tří členských států. Nařízení, které přijal Evropský parlament a Rada, počítá s tím, že komise připraví pracovní program na dva roky. První kol, tedy první výzva, bude spuštěna v následujících dnech a druhá výzva začátkem roku 2020. Pracovní program schválila komise 19. března je to zveřejněno na stránkách komise a tento pracovní program neidentifikuje projekty samozřejmě, ale kategorie projektů, které mohou čerpat podporu. Jak jsme vypracovali tento pracovní program? Vyšli jsme z priorit, které identifikovali v základním aktu spoluzákonodárci, tedy parlament a rada, identifikovali čtyři velké kategorie priorit. Příprava, ochrana, nasazení, řízení, vzdělávání a také specifická kategorie velmi důležitá podpora malých a středních podniků. Takže ten pracovní program vychází z politických priorit, které identifikovali spoluzákonodárci. A na tomto základě jsme připravili pracovní program tím, že vycházíme ze tří důležitých prvků. Prvním prvkem je, že je třeba vzít v úvahu priority, které jsou uvedeny v základním aktu, ale dále je také nutno vytvořit inkluzivní přístup. Tento program rozvoje není vypracován jen pro několik členských států nebo několik velkých podniků. Je nutné, aby tento pracovní program umožnil všem podnikům všech členským států, všech členských států, aby se zapojili. A to je velmi důležité, to je důležitý prvek. Důležitým prvkem přípravy tohoto pracovního programu je také konzistentnost s ostatními akcemi na evropské úrovni, především CDP, ale také spolupráce v oblasti PESCO na evropské úrovni, abychom se ujistili, že vše směřuje ke stejnému cíli. Jsme přesvědčeni, že tato konzistentnost je zajištěna. Máme kategorie v tomto programu, které jsou plně v souladu se společnou obranou politikou, především na základě prvků, které máme k dispozici, můžeme odhadnout, že alespoň 20 projektů PESCO by mohlo spadat do kategorií tohoto programu. Mohlo by tedy eventuálně být součástí, protože pak zde bude konkurence, nebude zde automatismus, ale tato možnost existuje. Pokud je o obsah, tohoto pracovního programu v roce 2019 jsme vydali 9 eh, výzev, v roce 2020 to bude 12, také budeme mít dva eventuální projekty, Direct One to budou dva projekty, které budou moci čerpat z fondu bezprostředně. To znamená, že tam nebude žádná soutěž. Já se k tomu ještě vrátím k těm devíti výzvám k předkládání návrhu. Tam se tematicky pokrývají v podstatě všechny oblasti obrany, eh, vzduch, eh, moře, vesmír, eh, také kybernetika Máme tam eh, letecký dohled, kybernetickou obranu, to je také velmi důležitá kategorie, kterou chceme pokrýt v roce 2019, ale i v roce 2020. To je velmi důležitá oblast pro členské státy. Kategorie, která se týká vesmíru, to je také priorita. A kategorie, která se týká námořního dohledu, to je také důležité. A také budoucí příští tedy námořní platformy, to je také priorita. Pak zde máme kategorii, která se týká umělé inteligence a může to pokrývat různé oblasti. Horizontálně tedy, ale je to důležité pro naše kapacity. Ale pak zde máme další horizontální kategorii a to jsou malé a střední podniky a pro tuto kategorii budeme mít dvě výzvy, jednu v roce 2019 7,5 milionu eur a po druhé 10 milionů eur v roce 2020. To bude druhá výzva. Rozhodli jsme se, že to tedy rozložíme na dva roky, abychom umožnili malým a středním podnikům, aby se připravili, protože budou tedy vydány tyto výzvy, pak se na to musí malé a střední podniky připravit, to je pro ně velká zátěž a proto jsme to rozdělili, takže aby ty podniky, které se nemůžou připravit v roce 2019, měly více času, tak proto jsme to rozložili. Pak jsou zde další projekty, ty dva projekty, které přímo dostanou prostředky podle nařízení. Ty dva projekty jsou uvedeny v našem programu. Na jedné straně je to Euromal, to je nový dron, s rozpočtem 200 milionů eur na dva roky. To je systém dronů, který v Evropě neexistuje a který se řídí kritérii stanovenými v nařízení. Druhý projekt, který dostane přímo peníze, se týká ISOR. To je systém výměny zabezpečených informací a tam je rozpočet 37 milionů eur na dva roky. U těchto dvou projektů, které budou přímo financovány, zatím ještě nebylo přijato žádné rozhodnutí v tom smyslu, že se jedná o možnosti. To znamená, že po dokončení pracovního programu komise bude informovat svá konsorcia, že mohou čerpat eh, tedy přímo tyto prostředky, ale potom tato dvě konsorcia budou muset dokázat, že splňují kritéria na výběr a že splňují všechna kritéria stanovená v nařízení. A pokud tato kritéria budou splněna, tak tato dvě konsorcia budou moci čerpat podporu. Pokud jde o částku, která bude přidělena jednotlivým podnikům, tak to bude záležet na typu akce, kterou konsorcia navrhnou. Nařízení počítá s 20% podporou pro prototypy a u ostatních akcí to může být až 100% podpora. Ve výzvách, které budou vydány, uvedeme, že u prototypu nebo u dalších akcí je ta základní intenzita trochu nižší, protože nařízení také má systém bonusu především pokud jde o zapojení malých a středních podniků, především pokud to bude cross-border a také PESCO. Takže kdybychom udělali 100% od začátku, tak by to znamenalo, že de facto bychom eliminovali ten bonus za malé a střední podniky, protože samozřejmě intenzita podpory nemůže překročit 100%. Proto tedy to bude 65%, ta základní podpora pro všechny akce. A tím pádem se můžeme dostat na bonus až 35% a tím dosáhnout maximální intenzity 100%. U prototypu je to nižší, ten původní práh je 20% plus eh, eventuální bonusy za zapojení malých a středních podniků. Ty mohou dosáhnout až 35%, včetně bonusu za projekty PESCO. Jeden velmi důležitý bod, který někdy působí nejasnosti, když hovoříme o bonusu za malé a střední podniky, tak se nejedná pouze o bonus pro malé a střední podniky, jedná se i o bonus pro konsorcium, které zahrnuje, zapojí malé a střední podniky, takže mohou tento bonus čerpat i velké podniky. Možná poslední věc k postupu a načasování. Výzvy na rok 2019 budou spuštěny za dva dny, tedy 4. dubna. Podniky budou moci předkládat žádosti až do stanoveného data. Komise potom zkontroluje, zda jsou splněna kritéria AVORT za podpory nezávislých expertů, zkontroluje také, zda jsou ty projekty přijatelné. Na tomto základě připravíme seznam podniků, které budou moci čerpat podporu a podle našich odhadů tento seznam podniků, které by mohly čerpat z programu, by měl být dokončen na konci tohoto roku. Zároveň pracujeme na přípravě výzev v roce 2020, které by měly být zahájeny v lednu příštího roku. Děkuji, paní předsedkyně. Actually, we've had no requests. Nikdo nepožádal o slovo. Eh, paní Moody nebo paní Lezing, chcete si vzít slovo? Děkuji. Já bych jenom chtěla požádat o vyjasnění jedné záležitosti. Kolegyně určitě bude mít detailnější otázku. Mně to asi nějak uniklo a vy jste hovořil o devíti výzvách v letech 2019 a 2020. A mě by zajímalo, jak do toho zapadá ta čas, nebo která, která je to ta časová osa. Teď ta dubnová, kdy mají být firmy vybrány eh, do konce letošního roku. Je-li tomu tak, tak jaká, jaký je časový harmonogram pro ty dva vlajkové návrhy? Já se omlouvám, jestli jsem přeslechla detaily, ale velice by mě to zajímalo. Tedy to, jak to bude konkrétně probíhat. Vzhledem k tomu, že jsme na výboru měli velice zajímavou debatu o pracovním programu týkající se zapojení parlamentu a toho, že chceme s vámi více spolupracovat na tomto procesu. Já bych tedy uvítala nějaké další návrhy ohledně toho, jak bychom mohli posílit naše interakci. Děkuji vám. Děkuji, paní Lezing. Já mám jednu otázku k tomu, že příspěvky komise mají být doplněny o ten eh, národní faktor, faktor 5. Například v případě eurodronů se to stalo tak, že k těm ke 100 milionům eh, z EDIP mají přijít ještě 500 milionů ze států? A pokud ano, tak kolik zatím státy zaplatili nebo kolik přislíbili? A moje další otázka. 19. března komise oznámila, do jakých projektů půjde 520 milionů euro z evropských programů. A kdy přesně parlament ten seznam poprvé dostal k nahlédnutí a jak přesně eh, probíhalo jednání v parlamentu. Děkuji vám. Já bych vás chtěla také požádat, abyste se trochu zmínil o budoucí eh, platformě námořnictva. Nejsem si úplně jistá, jaký bude mít obsah. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Ze všeho nejdříve k těm výzvám. Budeme mít devět výzev v kategoriích, které budou zveřejněny v roce 2019 a 12 v roce 2020. Pro rok 2019 zároveň navrhneme dva projekty, které půjdou přímo, bez soutěže, to znamená, že nebudou součástí těchto výzev. To budou eurodrony. A ten druhý projekt, o kterém jsem hovořil, to znamená, že v příštích týdnech komise napíše těm dvěma konsorcím, kde uvede, že po rozhodnutí o pracovním programu se počítá s přidělením x milionů na rozvoj těchto projektů. Požádáme konsorcia upřesnění ohledně kritérií způsobilosti, ohledně těch kritérií, která jsou obsažena v nařízení, to vše bude analyzováno v příštích měsících a pokud tato kritéria budou splněna, tak komise přidělí těmto konsorcím tyto prostředky. Jedná se o dva paralelní postupy. Pokud jde o výzvy pro rok 2019, po přijetí nabídek myslím, že do Vánoc provedeme analýzu všech projektů a budeme mít seznam vybraných návrhů. V roce 2019 pak budeme jednat o různých technických uspořádáních. Budou pravděpodobně až na začátku příštího roku podepsány dohody a pokud jde o tu přímou podporu, tak to bude vypadat podobně to načasování protože než ta konsorcia odpovědí, než to bude všechno zkontrolováno, tak si myslím, že už budou Vánoce. V roce 2019 to bude stejné, tedy asi řečník myslí v roce 2020, ale budou tyto výzvy zveřejněny v lednu. Eurodrony. 100 milionů na dva roky. To je částka, která je naplánována na základě informací, které poskytly členské státy v rámci komitologie, je cílem financovat studie proveditelnosti a designu pro rozvoj této kapacity, ale to financování nikdy nedosáhne 100 protože na proveditelnost a design může komise dát až 100%, ale tady nikdy nemůžeme jít na 100%, protože ten rozpočet je 100 milionů. Takže kdybychom dali 100%, to by znalo, znamenalo, že bychom dali na jednu kapacitu tolik peněz a to není možné. To znamená, že tady ta intenzita bude mnohem nižší, zatím ještě nemáme čísla, ale pravděpodobně nepřekročíme 15 nebo 20 skutečných nákladů na tuto akci. To znamená, že pokud budeme financovat 20 tak členské státy budou muset financovat 80 To je tato logika komise musí dosáhnout toho, aby členské státy se tento projekt osvojili, aby měli jistotu, že to komunitární financování nepřijde na zmar, ale že členské státy také budou toho názoru, že je to důležitá kapacita, kterou potřebují a že budou tuto kapacitu financovat a na konci procesu eventuálně ji odkoupí. Členské státy tedy budou muset financovat ten rozdíl. Pokud jde o přípravu pracovního programu, tak eh, na základě komitologie pochopitelně my tedy známe pozici Evropského parlamentu, ale ten text budeme uplatňovat tak, jak byl navržen. Informace, které jsme získali v komitologii, byly předány, protože, jak víte, když se sejde programový výbor, aby diskutovalo přípravě pracovního programu, tak my tam máme pořad jednání, pak zápis a to je předáno institucím, konkrétně i Evropskému parlamentu, tam zřejmě došlo k nějakému problému. Já se za to omlouvám, ale normálně tyto věci jsou běžně předávány institucím. No Já myslím, že žádné další otázky nejsou. Takže vám moc krát děkujeme za tento velice obsáhlý debriefing o pracovním programu EDIDP. My se o něj velmi zajímáme. A jde o důležité téma debat v našem podvýboru. A budeme v ní pokračovat v příštím legislativním období. Prosím, zůstaňte ještě za několik málo minut, začneme. Zhruba za pět minut. Tu máme řečníky k velice zajímavým bodům. Colleagues, please be seated. Kolegové, prosím, posaďte se. Tohle je poslední bod na pořadu jednání a je to vlastně úplně poslední bod v tomto legislativním období. My jsme to chtěli nějak korunovat, to období, a to nesmírně zajímavým tématem, což jsou rodící se bezpečnostní výzvy. A mě je ctí a potěšením ještě jednou přivítat pana velvyslance Pedra Serrana, který je náměstkem generálního tajemníka v ESVČ, který je vám velmi dobře znám a jsme velmi vděční, že mezi nás přišel. Druhý po mé levici je pan Jan Havránek, politický poradce v kanceláři generálního tajemníka NATO, kterého mnozí z nás taky dobře známe. A v neposlední řadě tu máme experta, pana Tomáše Valáška, ředitele z Carnegie Europe. Vážení kolegové, toto téma je samo o sobě velice náročné a my se těšíme na nadcházející debatu. Pane velvyslanče Serrano, prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Je pro mě ctí být ve vašem výboru a chtěl bych vám pogratulovat k práci, kterou děláte a kterou jste dělali v průběhu celého mandátu a k vynikající spolupráci, která mezi námi fungovala a také k tomu, jak jste nás motivovali k tomu, abychom činili potřebné kroky v obrané agendě Evropské unie. Ty výzvy, které před námi jsou, já bych eh, k ním ze všeho nejdříve rád řekl, že jsou to výzvy úctyhodné. A jsou to v podstatě výzvy stejné, jakým jsme čelili před pěti lety. Ale pokud jsme za, těch, eh, za ty tři roky něco získali, tak je to lepší povědomí. Lepší povědomí o tom, jaké výzvy to jsou, jak spolu vzájemně souvisejí a také, jak na tyto výzvy reagovat. Já myslím, že v uplynulých letech jsme dosáhli značného pokroku na evropské úrovni a vybavili jsme se na to, abychom těm výzvám dokázali čelit. A Evropská unie se naučila reagovat jednotněji. Jsou to složité výzvy a o nich budu hovořit za chvíli podrobněji, a nelze je řešit eh, pouze jedním nebo dvěma různými nástroji. Je potřeba, abychom zmobilizovali veškerou energii Evropské unie a členských států, máme-li ty výzvy úspěšně zvládat. A chtěl bych také zdůraznit roli, kterou hraje globální strategie, eh, kterou předložila vysoká představitelka v roce 2016. Tato strategie nám dala klíčové nástroje k interpretaci reality, která je před námi, a také vyvolala reakci Evropské unie. Většina našeho úsilí vyplývá právě z prezentace této strategie a je motivovaná právě tou dynamikou, kterou spustila paní Mogherini, kterou zahájila a uvedla do pohybu. Právě prostřednictvím své globální strategie. Jednou z klíčových odpovědí patrně je, že chceme-li efektivně zvládat výzvy, Musíme se přesunout směrem k aktivnějšímu mezinárodnímu zapojení. Hrozby, které vnímáme v Evropské unii, ať už jde o terorismus nebo o organizovaný zločin nebo nekontrolované pohyby migrantů, nikdy je nebudeme schopni zvládat tím, že se zabetonujeme uvnitř Evropské unie. Chceme-li být efektivní, musíme komunikovat s, s partnery. To si myslím, že je moje klíčové sdělení. A musíme se postarat o to, aby Evropská unie dále skonzolidovala svou roli na světové scéně, aby chránila své hodnoty, podporovala je a aby prosazovala své zájmy. To je další věc, kterou jsme si uvědomili lépe za těch posledních několik let. Na základě společné práce Evropského parlamentu a tohoto výboru. Když si vezmete ty výzvy jako takové, tak dá se říci, že Evropská unie je obklopena krizemi. Bylo to tak už na počátku eh, toho pětiletého období a bohužel ty výzvy nějak nemizí. Já bych to vymezil dvěma roky, 2011 a 2014. V roce 2011 proběhlo arabské jaro. My jsme tehdy příliš nechápali, co se vlastně ve světě děje. A dnes, v roce 2019, vidíme výsledky arabského jara, pocitujeme je různými způsoby a lépe chápeme, jaké síly působily v pozadí těchto hnutí a jsme momentálně konfrontováni s realitou, kterou arabské jaro vyvolalo. Následky arabské jaro vyvolalo takové tři velké kritické scénáře, kritická území. Sýrie, Irák a Jemen. V roce 2014 nebo 15 jsme byli stále ještě na začátku, no on začátek byl v roce 2011, ale tehdy jsme byli víceméně uprostřed krize. Teď jsme patrně eh, na konci krize v Sýrii a války v Iráku, ale je potřeba si uvědomit, že ta krize nemizí. My jsme s tím zacházeli jako s jednotlivými konflikty. Konflikt v Syrii, konflikt Irák, v Iráku, konflikt v Jemenu. Ale to nejsou jednotlivé konflikty. Ono je to všechno součástí regionálního hledání nové rovnosti rovnováhy sil. A toto hledání rovnováhy nebo boj pro, za rovnováhu nekončí, stále probíhá, což si musíme uvědomovat, protože je to velice důležité. E, mezi ty následky patří samozřejmě zrod nové formy terorismu, islámský stát a otevření tras nejen pro migranty. Mnoho lidí v roce 2015, kteří tolik poplašili Evropu, kdy téměř milion lidí se dostal do Evropy, tak mnozí z nich prchali před konflikty a měli legitimní požadavky na mezinárodní ochranu. Je pravda, že jakmile se otevřela ta velká trasa, tak se k ní připojili i mnozí další. To jsou tedy přímé následky a dopady na bezpečnost v Evropě. Ta realita je ale širší. Problémem je velký regionální konflikt, který je stále nevyřešený. Druhý následek roku 2011 je konflikt v Libii který do určité míry souvisí s konflikty na Středním východě. Je to konflikt, pro který jsme zatím nenašli řešení, přestože jsme přijali důležitá opatření, tak jako v případě Středního východu. Destabilizace Libie nás i nadále ohrožuje. Jak víte, tak většina pašeráckých stezek vede přes Libii a tamtud se dostává do Evropské unie. Třetím eh, následkem roku 2011 je situace v Sahelu, který byl destabilizován konfliktem v Libii v roce 2012 eh, bylo v podst- Mali v podstatě úplně ovládáno teroristickými a zločineckými skupinami. A destabilizace Sahelu, to je patrně eh, jedna z oblastí, kde jsme byli nejaktivnější, kde jsme nasazovali jednotky, ať už v rámci CSDP, nebo eh, humanitárních nástrojů, nebo rozvojových nástrojů. Stále je to oblast, která se těší našemu zájmu. Zejména se snažíme o koordinaci eh, těchto zemí a o eh, nastolení eh, jakés také stability v tomto regionu pomocí skupiny G5 pro Sahel. Další rok, o kterém bych se chtěl zmínit, je rok 2014, ale mohl bych se zmínit i o roce 2008, neboli o východní frontě a o našich vztazích s Ruskem a o krocích, které Rusko podniklo a které měly dopad a e, došlo k narušení územní celistvosti Ukrajiny e, v roce 2014 a anexi Krymu. Předtím e, to tež v Gruzii v roce 2008. My v Evropské unii to samozřejmě odmítáme, v tom regionu jsou pak i další konflikty, Moldavsko, Podněstří a také konflikt v Náhorním Karabachu. Tady je klíčová role Ruska my jsme vlastně objevili, nebo možná znovu objevili novou skupinu hrozeb, takzvané hybridní hrozby s důležitou kybernetickou složkou. A vztahy s Ruskem se za posledních pět let dramaticky proměnily. Rusko přestalo být partnerem, se kterým jsme pořádali dva samity ročně v zemi, kde vztahy se vyznačují značnými rozdíly, například co se týče náhledu na porušení územní celistvosti Ukrajiny a Gruzie. A proto naše vztahy značně ochladly. A třetí oblastí, kromě těch, kromě těch dvou, kromě let 2011 a 2014, které měly dopad na bezpečnost v Evropě, bych chtěl zmínit ještě tedy třetí oblast a to je znovu zrození geostrategické rivality, což je politování hodné. Je to opět záležitost Ruska, ale také mnohem aktivnější zapojování Ruska mimo jeho hranice. Mnohem dynamičtější než dříve je ale Čína, která nastupuje na scénu a to pomocí technologické a ekonomické expanze. Čína se stává druhou největší ekonomikou po Spojených státech a třetí mezinárodní ještě po evropské úrovni a hraje čím dál důležitější roli v mezinárodní politice. Proběhly také změny ve Spojených státech, kde zavládla politika America First, což mělo mnoho následků, jednostrannost mnoha kroků, spochybňování multilaterálního přístupu v mnoha případech a Spojené státy jdou vlastní cestou v mnoha klíčových oblastech. Přesto Spojené státy zůstávají klíčovým mezinárodním partnerem Evropské unie, ale Nedávné americké kroky mají samozřejmě dopad na naše vztahy. Dnes máme tedy kolem sebe nové prostředí, které bych mohl nazvat geostrategickou rivalitou a v tomto prostředí musí Evropská unie najít své místo. Když se podíváme na Evropskou unii, tak eh, je možné sledovat makrotrendy a eh, znepokojovat se eh, úbytkem populace a dalšími ekonomickými indikátory, ale přesto Evropská unie zůstává velkou ekonomickou a průmyslovou mocností, i diplomatickou mocností a vlastně i obranou mocností, když si vezmete celkové, no, když si vezmete součet rozpočtu na obranu v jednotlivých členských státech. Evropská unie tedy zůstává jednou z předních supervelmocí ve světě. Musíme ale přitom mít na paměti, že musíme jednat jednotně jakožto supervelmoc a že máme kapacity k tomu, abychom prosazovali naše zájmy a bránili své hodnoty. Takže taková je momentálně situace. Takové jsou hrozby okolo nás a my jsme nyní na rozcestí. Je potřeba, aby Evropská unie zmobilizovala všechnu svou energii a zareagovala na ty hrozby. Zmínil jsem, že na výzvy se nedá reagovat pouze nástroji bezpečnosti a obrany. Musíme být moudřejší v oblasti ekonomiky i průmyslu. Musíme vědět, jak chránit kyberprostor i vesmír. Každopádně váš výbor v tom sehrává zásadní úlohu. V loňském roce jsme eh, společně aktivně propagovali nástroje, které mohou dát Evropské unii větší obranné kapacity. A eh, tím mám na mysli eh, nástroj pro rozvoj obranných kapacit, který velice dobře znáte. A teď nebudu zabíhat do detailů. Pak je tu PESCO samozřejmě, EDF, nástroj financování, identifikace potřeb, koordinovaná revize obrany. Takže to je velice významný vývoj v oblasti obrany. Vývoj proběhl i v posilování našich kapacit krizového managementu. Rozšířily se naše kapacity v oblasti civilního krizového managementu a rozšiřujeme velice důležitou iniciativu eh, Evropského nástroje pro mír, což je naše možnost, jak eh, komunikovat a spolupracovat s partnery v oblasti obrany a lépe tak přispět k eh, mezinárodnímu míru. To všechno jsou nesmírně důležité iniciativy. A konečně bych chtěl ještě zmínit naši spolupráci s partnery, protože si velmi uvědomujeme, že ano, Evropská unie je důležitým aktérem, ale žádný aktér sám o sobě nemůže zvládnout hrozby takového rozsahu, eh, jako jsou ty, o kterých jsem hovořil. Proto Evropská unie musí spolupracovat s partnery. A při té spolupráci s partnery musím říci, že za poslední léta jsme kladli zvláštní důraz a pozornost na vztah s NATO dvě společná prohlášení, která byla přijata v červenci 2016 a červenci 2018, jsou klíčovým rámcem, který identifikuje sedm oblastí spolupráce, 74 společných akcí eh, k implementaci a v realitě to vede k praxi neustále spolupráce eh, NATO a Evropské unie na eh, úrovni personálu. Teď rozšiřujeme kontakty mezi, dejme tomu, státními strukturami, jako je PSC a další. Domnívám se, že role Evropské unie v obraně jde ruku v ruce s rozšířením vztahu s NATO a všechny iniciativy, eh, o kterých jsem hovořil, ať už je to rozvoj obrané kapacity nebo krizový management, to všechno jsou iniciativy, které přispějí k sdílení zátěže Evropské unie v transatlantických vztazích a mnoho těchto iniciativ přímo podporuje požadavky NATO. Takže vztah s NATO je pilířem našeho úsilí o potírání bezpečnostních a obraných hrozeb v loňském roce. To Totež platí o vztahu s OSN, které je i dále velice silné v oblasti krizového managementu a posílili jsme spolupráci také v boji proti eh, terorismu a v nešíření jaderných zbraní. A ještě zmíním vztah s Afrikou. Mnoho krizí, kterým čelíme, se odehrává na africkém kontinentu a my jsme nyní vytvořili MOU, tedy Memorandum porozumění, které podepsal jak eh, předseda, komis, eh, předseda komise v loňském roce a my jsme zavedli pravidelné dialogy s Africkou unii v oblasti bezpečnosti a krizového managementu a proto se domnívám, že momentálně máme mnohem pevnější multilaterální pozadí, na kterém můžeme pokračovat v potírání těch zmíněných hrozeb. Ještě jednou moc krát děkuji za pozvání a velice rád odpovídám, od, odpovím na vaše otázky, které případně budete mít. Jako vždycky velice děkuji, pane velvyslanče. Samozřejmě počítáme s tím, že potom proběhne diskuze a teď dávám slovo panu Janu Havránkovi, politickému poradci eh, generálního tajemníka NATO. Thank you. Uh, good afternoon, Madam Chair, uh, honorable... Děkuji, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za Eh, možnost vystoupit na tomto vašem eh, posledním zasedání a hovořit o těch eh, nových bezpečnostních hrozbách, ale chci mluvit také jako občan, který má transatlantickou spolupráci na srdci. Nebudu se tedy omezovat jenom na oficiální stanovisko na to. My se skutečně díváme tady v té naší debatě do budoucnosti, ale já chci zmínit i minulost, jak Víte, rok 2019 je rokem oslav výročí. Dnes proběhne schůzka ve e, Washingtonu, která e, připomene e, výročí rozšíření aliance. Minulý měsíc jsme si při, připomněli ta jednotlivá rozšíření, která proběhla po studené válce a bez rozšiřování rozšíření eh, NATO by eh, také členství v EU nebylo tak jednoduché. Vím, že mnozí z vás jste přispěli k tomu, že se toto realizovalo. Za to velmi eh, děkuji. Od roku 2014 jsme zaznamenali zhoršování bezpečnostního prostředí v Evropě a kolem Evropy, tak jak to říkal pan vyslanec Serrano, ruská agrese na Ukrajině, Ukrajině a e, nestabilita v jižním sousedství. Na to v reakci na to posílilo svou kolektivní obranu, e, největší posílení od roku 89 a spolu bojuje proti terorismu. Eh, Takovéto změny na, přispěly k naší bezpečnosti, ale svět je stále dost nebezpečný. Rusko eh, nebere ohled na mezinárodní smlouvy a pokouší se hybridními technikami rozvrátit naší jednotu eh, kybernetickými útoky na členy EU a na alianci a její spojence zasahuje do voleb a zároveň posiluje vojensky a ve své doktríně nazývá NATO svým nepřítelem. Na jihu Evropy, tak jak o tom mluvil pan Serrano, nejsou velmi dobré vyhlídky na stabilitu. Třeba, že došlo k porážce Daše ale eh, naše, my posilujeme mm, naše dovednosti v boji proti eh, terorismu. mezidobí se eh, Čína stává konkurentem v diplomaci mm, a obchodě, ale k tomu všemu, včetně konfliktům, dochází v kybernetickém prostoru. A když jsem se sem vydal, tak jsem přemýšlel o tom spojení Emerging Security Challenges, nové bezpečnostní výzvy. A proto chci mluvit o minulosti. Během studené války sovětský svaz usiloval o získání západních techolí. Kukačí vejce bylo jedna z knihou, která toto popisuje, průnik do výzkumných laboratoří a bezpečnostních, bezpečných míst přes e, narušování počítačů. A tato kniha to bylo v roce 86. Nechci říci, že je tady opět e, studená válka, ale ale eh, státem řízené kybernetické útoky jsou známé již deka, eh, dekády a jsou, eh, jsou součástí toho boje. Technologie se mění, ale úmysl je stejný. To, jak se to liší od minulosti, je rychlost té změny a rychlost nástupu těch nových hrozeb. A tato rychlost těch změn je právě tou největší výzvou pro politiky eh, je potřeba si rychle uvědomit propojenost mezi konvenčními nástroji a novými technologiemi. Jinými slovy, kybernetické operace doplňují eh, pohyby vojenských jednotek a doplňují také finanční investice a to vše, eh, vše je součástí geopolitických strategií. Je třeba tedy změnit způsob uvažování o strategické konkurence a konfliktu a přijmout holistický přístup k prevenci konfliktu a jejich zmírňování, případně reakci na ně první, to je pa, eh, příští generace eh, robotických a automatických zbraní a eh, umělé inteligence, ta umožní, to rozšíří digitalizaci společnosti a způsob interakce a také to změní válečné způsoby vedení války a špionáže. My nyní hovoříme o rozdílech mezi bezpečností a obranou a tyto rozdíly rozdíly nebudou tak jasné. Přestane také existovat rozdíl mezi vnitřní a vnější bezpečností a e, nebo budou omezeny jenom na některé oblasti. Naše bezpečnost bude záviset na digitální infrastruktuře a přístup k té odolnosti, tak jak vnímá, přístupu k odolnosti a bude důležitá také spolupráce s soukromým sektorem. E, sítě 5G, čínské, na čínská technologie, technologie Huawei jsou právě eh, tím novým případem. Nové Centrum excelence uvádí, že zavádění sítí 5G je strategickým nejenom technologickým eh, nástrojem a NATO a Evropská unie by měly eh, mít společnou reakci na zmírnění případných rizik. Historie nám ukázala, že v době, kdy Evropa a Spojené státy spolupracují a pracují společně, společně jsou silnější. Eh, nedávno uvedl generální eh, sekretář NATO to, že NATO se při přizpůsobuje technologiím, abychom lépe, aby lépe chránilo své eh, spojence. My jsme tedy připraveni posílit naší kybernetickou eh, obranu a být tak efektivní v kybernetické sféře, jako jsme na zemi, na moři a ve vzduchu. Eh, máme nové technologie na boj terorismu na té pozitivní stránce. Využíváme technologie umělé inteligence pro reakci například na přírodní katastrofy. Sdílíme, inform, sdílíme si v reálném čase informace s našimi partnery, včetně EU. Kybernetická obrana je součástí kolektivní obrany a e, e, článek e, obrana podle článku 5 by, by přicházela v úvahu i při kybernetickém útoku v Moncu v Belgii budujeme centrum a tak, abychom integrovali ty kybernetické kapacity do NATO. Eh, kybernetické eh, kapacity byly použity i v Sýrii a v Iráku a tyto kapacity v NATO eh, a jejich autoři přicházejí ze Spojených států, Británie, Dánska a dalších států stejným způsobem sdílíme tyto kapacity, jako je sdílíme v těch eh, jiných eh, tradičních technologií. Eh, spolupráce NATO EU byla změna panem velvyslancem Seranem. Tento, tato spolupráce skutečně funguje v oblasti námořní bezpečnosti, migrační krize, kybernetická spolupráce. Tam dochází k výměně personálu, ale nejde o to, abychom rozšiřovali byrokracii touto výměnou personálu, ale eh, potřebujeme koordinovaný politický přístup a více zdrojů pro řešení bezpečnostních hrozeb. A takový přístup eh, vychází z politických diskusí, jako je ta dnešní. Thank you, sir. Now I... Děkuji. Děkuji za toto vystoupení ještě ne, jsme nedošli na konec, tak eh, prosím eh, počkejme na poslední vystoupení. Pan Tomáš, Tomáš Valášek eh, z z Carnegie Europe. Děkuji paní předsedkyně za možnost vystoupit v Evropském parlamentu. Pane velvyslanče, kolegové, přátelé, já budu pokračovat eh, ve stopách pana Havránka nejen kvůli jednotě Československa, ale také kvůli tomu, že smysl pro technologii to je věc, eh, kterou, řekněme, chápeme nejméně. Hodně jsme přemýšleli o hrozbách eh, v konvenční oblasti. To jsou věci, které jsme analyzovali, jako třeba nedostatek kapacit, analyzovali jsme technologické změny. A já se teď zaměřím na integraci technologií. Zaměřím se na to, protože je to méně chápáno než konvenční hrozby. Mnozí z vás jste četli články a studie o tom, co udělá umělá inteligence v budoucnosti s válkou. A na to já se zaměřím ale z jiného úhlu. Podívám se na dopad umělé inteligence na budoucnost obrané diplomacie. To je práce, kterou tady v podstatě všichni děláme. V mém případě jako bývalý velvyslanec na to jsem se tomu věnoval v minulosti. Proč se na to zaměřujeme? Je to jednoduché. Způsob, jak evropské země vedou své operace, je ve skupinách. Je velmi nezvyklé, že by některý členský stát postupoval sám, ale není úplně běžné bojovat eh, společně, protože máme 28 různých strategických kultur, různých historií, různý přístup použití síly v různých oblastech, v různých operacích. Přes rozdíly jsme schopni vést celou řadu operací v EU nebo v NATO společně, a to proto, že máme sérii procedurálních pravidel. Jsou to kroky, aby byla zajištěna jednota EU Máme společné spravodajské hodnocení. Usilujeme o to, aby to bylo reprezentativní z hlediska všech zemí, ať jsou velké nebo malé. Máme také politický dohled nad operacemi. Plně důvěřujeme vojenským velitelům, ale chceme se také ujistit, že 28 zemí se přenese přes své národní sensibility. Takže pro každou operaci PSC má své slovo. Společně se dostatečně předem dohodneme na požadavcích na kapacity, aby byly zohledněny i obavy a problémy malých členských států, stejně jako těch velkých. Není nic přirozeného, aby 28 členských států vedlo válku společně. A důvod, proč to můžeme udělat, je to proto, že máme postupy na vytváření důvěry a vytváření konsensu. Jak nás to ovlivňuje a jak to souvisí s technologií? Je to jednoduché. Dva technologické trendy hrozí, že naruší naše postupy a pravidla vytvořená v uplynulých 20 letech. Jak a proč? Hlavní trendy, které mě znepokojují, je možnost, že válka v budoucnosti bude realizována drony, které se budou eh, pohybovat autonomně bez lidské kontroly, ale také budou inteligentní. To znamená, že budou schopny učit se ze svých chyb a budou schopny přizpůsobovat v průběhu operace svou taktiku. Nevím, jestli je to správně nebo dobře, to já tady nepo, nebo špatně, já to tady neposuzuji, ale je důležité, aby evropské země měly důležitý výzkum v této oblasti. Není to jenom otázka Spojených států a Číny, i evropské státy na tom pracují. Pravděpodobně je ne, nemožné, aby v blízké budoucnosti došlo k zákazu, to znovu tedy neposuzuji, zda je to morálně správné nebo špatné. Jenom myslím, že zde není konsensus mezi velkými mocnostmi a tím pádem není pravděpodobné, že brzy dojde k zákazu této technologie. Takže bude tato technologie využívána, než bude zakázána nebo než se rozhodneme, zda ji zakázat. Možnost, že války v budoucnosti budou bojovány tak, že tam budou ty autonomně řízené drony. Proč jsem to uvedl na začátek? Jaký to bude mít dopad? Přináší to tady obrovskou rychlost do těch příštích operací. Věci, které by trvaly hodiny, dny, týdny, kdyby na tom pracovali lidé, budou vyřešeny za minuty nebo v řádu hodin. A to je skutečně bezprecedentní dopad eh, a výzva pro naše rozhodnutí, pravidla a instituce. Jak očekáváme, že budeme vykonávat politický dohled nad našimi operacemi, které budou trvat v řádu minut nebo hodin. My musíme udělit našim vojenským velitelům souhlas s několika kroky předem a potom je musíme požádat, aby se na nás obrátili v případě, kdy tedy nastane nějaký bod a zlomu. Ovšem to nebude možné v okamžiku, kdy ty operace budou trvat několik minut či několik hodin. Tím pádem se budeme muset spolehnout na členské státy. Pokud o velké členské státy, tak jednota mezi členskými státy eh, bude ohrožena. Proč? Protože pouze některé členské státy vyvíjí tuto technologii. Je to velmi komplikované, velmi náročné, vyžaduje to také nutnost integrovat eh, různé technologie, software a pouze hrstka zemí to dokáže. My nemáme v Evropské unii stejné sdílení břemene jako NATO, protože my nemáme spojené státy, ale Evropská unie nebude šťastným místem, když pouze dvě nebo tři země budou vlastně technologie, které budou klíčové pro příští operace a přes 20 zemí to nebude vlastně. Takže vidíme, jak to bude komplikovat naše vnitroevropské vztahy. Třetí bod. Co bychom udělali a co se stane s důvěrou mezi členskými státy EU v případě, že se ty technologie nebudou chovat dobře? Je to umělá inteligence, která se učí a může se stát, že stroje, které budeme používat, budou postupně v průběhu operace přizpůsobovat své chování, protože se budou učit ze svých chyb a žádný velitel nebude schopný předvídat, co přesně ty stroje udělají v průběhu operace. Jak tedy můžeme důvěřovat veliteli a jak můžeme přijmout rozhodnutí, že svěříme veliteli zodpovědnost za operaci, když on sám nebude schopen vysvětlit, co se stane v průběhu operace. A já bych mohl pokračovat. Chci tím říci, že čím se bude měnit povaha těch konfliktů, čím více budeme využívat stroje, budou se zkracovat ty operace, budou trvat minuty místo hodin či dnů a tyto technologie budou vlastnit jen některé členské státy, tak o to bude složitější přijímat rozhodnutí na úrovni 28 či v budoucnosti 27 členských států, abychom měli čas na to schvalovat jednotlivé kroky operací. Chci skončit konstruktivně. Žádné z těch výzev nejsou nepřekonatelné. Dá se to řešit diplomaticky nebo technologicky. Například trochu více důvěry je možno vybudovat eh, tak, Když budete testovat a cvičit eh, ty stroje, můžeme mít eh, simulovaná cvičení. Členské státy i velvyslanci budou určitě trvat na tom, aby se všechny tyto věci testovaly, než velitelé dostanou povolení pokračovat s dalším stádiem operace. A také další věc je audit našich současných priorit v oblasti kapacit. Zkušenost druhé světové války. Na začátku druhé světové války byly velké stroje, tedy velké lodi, těžké lodi, sděly, které byly považovány za špičku v té době, ale na konci války jen o pár let později se objevily nové bojové stroje, sice letadla, a ty ovládly boje po následující desetiletí. Tyto platformy jsou eh, velmi zranitelné. Máme autonomně řízené drony, ale nevíme, co to znamená pro budoucnost našich kapacit. A audit toho, zda ty naše kapacity jsou odolné z hlediska budoucnosti, to je další věc, která musí být řešena. Složitý problém, který je obtížný pro nás, co přijímáme rozhodnutí, až jsme vzděláni tradičně, je to, že musíme mít hluboké technologické pochopení těchto výzev a velmi málo z nás má tyto schopnosti. Takže si myslím, že nejjednodušší způsob je pokračovat ve vzdělání, abychom lépe chápali všechny tyto výzvy. Abychom si prošli možnosti, jak budou vypadat války v budoucnosti, ale jaký dopad to bude mít na naši obranou diplomaci. Když se teď začneme seznamovat s tou slovní zásobou, s těmi možnými výzvami, musíme postupovat rychle, protože naše veřejnost a naši civilisté třeba nebudou vědět, co na nás naši nepřátelé posílají a než my se dohodneme mezi 28, tak eh, budeme muset řešit také své etické spory, zatímco naši odpůrci to možná nebudou muset takto řešit a to nás dostane do konkurenční nevýhody. To je z mé strany vše a jsem otevřen otázkám. Děkuji. Uh, moc krát děkuji a otevírám debatu. Claire. Děkuji vám moc krát za velice zajímavé prezentace. Zejména poslední řečník eh, hovořil o umělé inteligenci, což je nesmírně důležité téma, eh, které se týká eh, technologického vývoje a toho, jak budeme vytvářet naše normy a regulovat další vývoj událostí. Já bych se mohla ptát na tolik věcí, protože upřímně řečeno těch výzev, před kterými stojíme, je tolik, že mám opravdu pocit, jako by to byla nová fáze globálních vztahů. Protože z historického hlediska jsme se často soustředili na velké hrozby, na ty největší, ale teď na nás hrozby míří ze všech stran a máme i vnitřní hrozby. Ale každopádně naprosto souhlasím s tím, že je důležitá spolupráce EU a NATO, a že je důležitý ten komplexní holistický přístup. Vy jste správně zmínili, že důležitý je nejen praktický přístup, ale také politický přístup, protože důsledky přinejmenším některých těchto hrozeb pronikají i do naší politiky. A to budeme zažívat i dále, dokud nevytvoříme koordinovanou a efektivní reakci na to vměšování se do politiky, ke kterému víme, že docházelo. Máme tu střední východ, pak tu máme východní frontu, kybernetické eh, válčení a nové technologie. Kdo ví, jaké technologie nahradí ty dnešní technologie, které máme před nosem. Ale je to jedna věc, o které se nezmínil nikdo z vás, a to je jaderná hrozba. A to je problém, který si zkrátka nemůžeme dovolit ignorovat. Evropské členské státy eh, nejsou sice signatáři smlouvy INF, ale jsme téměř eh, výluční příjemci a teď čelíme tedy hrozbě, která je možná i smrtelná. Dnes je ale mnohem více zemí, než když eh, byla smlouva INF eh, uzavřena. Velmi bych tedy uvítala vaše odpovědi na to, co čekat od nového regulačního rámce pro jaderné zbraně a jak zacházet s jadernou hrozbou. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Já teď musím nějak rozlišovat mezi politickými frakcemi a proto se ptám pana Kukana, jestli je ochotný si taky vzít slovo. Ne, dobře. Takže pan Pašku. Vzhledem k tomu, že nedorazili eh, bojovníci, eh, válka se odkládá. Proto teď musím mluvit já. Eh, já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, co řekl pan Valášek. Protože až doteď byla válka velmi pracovně náročný, náročným podnikem. V druhé světové válce byla nasazena obrovská spousta sil, mnoho lidí bylo zabito a tak dále. A dnes paradox je, že země, které mají dostatek sil, je chtějí nahrazovat stroji. A co bude dělat ten zbytek lidí, kteří až doteď pracovali v obraně? A potom druhá otázka. Válka měla vždy nevyhnutelně negativní dopad na počet obyvatel. A co se stane teď, jestliže se budou stroje zabíjet mezi sebou? A vy jste položil, pane Valášku, velice dobrou otázku. Jak bude probíhat rozhodování za takových okolností? O čem budeme rozhodovat? Jak používat nějaká nějaké skupiny systému nebo něco podobného. Zkrátka všechno se mění a čím dříve se začneme zamýšlet nad dopady této změny, tím lépe. To nejprve na úrovni think tanků a potom na úrovni NATO a Evropské unie. Já doufám, že diplomacie nikdy nebude svěřena strojům že diplomaté zůstanou v budoucnu relevantní. Není to ale nic jistého. Není to jisté. Já nevím, jaké algoritmy budou vstupovat do hry v budoucnu a jaké možná vytěsní i diplomaty. Každopádně na čase se velice vážně zamyslet nad těmito vývoji. Děkuji. Eh, já bych se také ráda vyjádřila k prezentacím a připojím se k dotazu pana Pašku. A chtěla bych se zeptat všech panelistů, protože bylo velice hezké poslechnout si něco o e, problematice, kterou velice dobře známe a dozvědět se, že člověk e, má v této oblasti stále ještě svou cenu. Takže jsem velice ráda za prezentaci pana Serána. Chtěla bych se zeptat všech panelistů, jaké kroky je třeba podniknout, abychom ty výzvy zvládli. Já vím, že ta otázka je patrně naivní, ale přesto. Myslím si, že o tom musíme začít uvažovat. A to je, myslím si, všechno z otázek takže budete mít slovo ve stejném pořadí. Nejprve pan velvyslanec Serán, potom pan Havránek, potom pan Valášek. Děkuji a moc krát děkuji za to, že jste upozornili na dvě velice důležité problematiky. Jednak eh, jaderné zbraně a jednak umělá inteligence. Ještě předtím, než se do toho pustím, bych eh, si chtěl položit otázku do jaké míry budou mít tyto otázky reálný dopad v, konflik- v konfliktech, které nyní probíhají. Například já se velice angažuji v regionu eh, Sahel, eh, zítra odletám do Čadu mimochodem. Do jaké míry se tento vývoj projeví v konfliktech tohoto typu? Já si myslím, že jaderné zbraně ne, doufám. A eh, pokud jde o umělou inteligenci, tak v mnoha konfliktech, které řešíme, přenejmenším v Africe, nehrají eh, pokročilé technologie eh, přílišnou roli. Časem, pravda, budou levnější, budou se dále rozšiřovat, ale přesto si myslím, že ještě dlouho budeme mít tu čest eh, v dobrém i zlem s lidským faktorem. A snažil jsem se říct, ale možná, že jsem to neřekl dostatečně jasně, že v realitě, když čelíme těmto konfliktům, tak nejde jen o to, abychom měli bojové prostředky. Je také potřeba hledat cesty k usmíření a k zapojování lidí do společného projektu. A to si myslím, že je role diplomatů, kterou musíme plnit, jak jste o tom někteří hovořili. A to na základě důkladné analýzy toho, jaké jsou zdroje konfliktu a napětí, čímž odpovídám i na vaši otázku, paní předsedkyně. Myslím si tedy, že ano, stroje a technologie jsou velice důležité, ale v konečném důsledku klíčem k řešení konfliktu je to, čeho se strany konfliktu snaží dosáhnout, jaké jsou jejich cíle a proč se do konfliktu pouštějí, co je důvodem sváru. což se možná snáze poznává u konfliktů v určitých regionech, kde jsou určité regionální rivality nebo kde jsou státní struktury, které nereprezentují dostatečně populaci nebo kterým nezáleží na populaci, kterou mají na starosti. To je jedna skupina problémů. A pak máme druhou skupinu problémů, což je globální konkurence. A tady se dostáváme do úplně jiné hry, kde hrají svou roli všechny ty ostatní nástroje. Protože ta globální konkurence má mnoho aspektů, nejenom aspekty e, obranné, ale i ekonomické a průmyslové, které jsou také nesmírně důležité a které spolu do určité míry souvisí při vývoji zbraní. Ale to jsou dvě různé kategorie konfliktů. A u některých z nich ta technologická konkurence bude relevantnější než u jiných. Ale zase tam budou jiné problémy, které bude potřeba řešit. A v každém případě je potřeba si uvědomit, s jakým konfliktem, s jakou výzvou máme přesně co dočinění. Myslím si tedy, že diplomaty nenahradí stroje, a když dovolíte, vzhledem k tomu, že jsme na konci, tak drobnou poznámku. Když jste to řekl, tak mě napadl Star Trek. Tam jsou eh, stroje, stroje, které vedou válku, stroje, které dělají všechno možné, ale je zajímavé, že ve Star Treku jsou vždycky velvyslanci. A jsou to vždycky lidé nebo humanoidi, a jsou to oni, kdo si vyměňují názory a snaží se hledat řešení na různé výklady téže reality a snaží se vyhovět vzájemně svým zájmům. Takže jakožto diplomat se domnívám, že nás nenahradí stroje. A k těm dalším věcem, o kterých jste hovořili. Jaderné zbraně. Máme možná tendenci na to zapomínat, ale INF je velice velice silným poselstvím pro nás všechny a mohu vás ujistit, že e, nešíření a odzbrojování zůstává prioritou Evropské unie. Chápeme také samozřejmě odstrašující funkci jaderných zbraní v globálním měřítku ale myslím si, že agenda nešíření a odzbrojování se těší velké podpoře, a to i jinde na světě. Příští rok dojde k obnovení smlouvy o nešíření jaderných zbraní. A my se na to chystáme, protože jde o hlavní prvek naší mezinárodní agendy. Uvažujeme také o tom, jak řešit jaderné střely středního doletu, což je problém, který se zdaleka netýká jenom Evropy. Musíme tedy uvažovat nad tím, jak ho řešit eh, globálněji. A mohu vám říci, že o tom uh, uvažuje i uh, ESVČ. Takže já jsem nezapomněl na tuto velice důležitou součást naší práce. Nezapomněl jsem ani na umělou inteligenci, ta je vysokou prioritou uh, naší služby i sama vysoká představitelka tomu věnuje pozornost a zkoumá stávající normy a to, do jaké míry musí všechny existující zbraně splňovat určitý soubor norem, jimiž jsou upravovány války a bojové akce. Jsou to normy proporcionality, které jsou velmi relevantní. A jak víte, tak velkým problémem je to, aby lidský faktor zůstal součástí rozhodování, aby to byl člověk, kdo rozhodne o tom zmáčknout spoušť. A aby všichni aktéři, kteří využívají tyto systémy, byli dostatečně, aby, aby, aby chovali respekt k lidem, kteří je obsluhují a aby to byli lidé, kteří rozhodují. a upřímně řečeno, lidé nejsou vždy úplně spolehlivou zárukou. Ale možná lépe, aby to byl člověk, než nějaký stroj vyrobený lidmi. Musí tam být zabudované záruky, a pojistky a mechanismy, které se postarají o to, aby se z těch strojů nestala nějaká monstra, nad kterými ztratíme kontrolu. O všech těchto tématech momentálně probíhají úvahy. Takže moc krát děkuji za to, že jste na to upozornili a děkuji vám za vaši dosavadní práci v uplynulých pěti letech a těším se na další spolupráci s vámi a jsem velice vděčný těm z vás, se kterými jsem se zpřátelil za ta léta a jsem vždy k vašim službám. Thank you, ambassador. Děkuji, pan Havránek, prosím těm eh, jaderným zbraním. Děkuji, že eh, tato eh, otázka byla zmíněna. Samozřejmě jaderné zbraně nadále existují a protijaderná obrana je velmi důležitou součástí. Smlouva INF po studené válce existovalo asi tři 300 tři tisíce eh, eh, jaderných zbraní středního doletu a ta eh, smlouva je všechny měla zrušit a Rusko se vlastně porušuje tuto smlouvu, která, protože rozvíjí, vyvíjí další rakety, které mají také jaderné, jad, <clears throat> jaderné hlavice a proto vlastně bylo, došlo k tomu, že Spojené státy odstoupily od této eh, úmluvy, ale je možné, že eh, Rusko eh, bude postupovat v souladu, ale je možné, že také svět bude nadále bez této dohody INF. Neznamená to, že bychom měli zase akcelerovat závody ve zbrojení. Tak, jak říkal pan velvyslanec Serano, je potřeba se na to podívat globálně globálně ehm, pro eh, NATO je eh, odzbrojování eh, velmi důležité, nebo kontrola nad zbraněmi a jsme připraveni vést s Ruskem dialogu, dialog a velmi jasně jsme řekli, jaký je úmysl NATO. Ale to, že doša, do, dochází eh, k porušení této, smo, této umluvy INF ze strany Ruska, je velmi eh, za velká rána pro celou tu architektury eh, kontroly zbraní. Ta další otázka, která je taková měkčí vztah mezi člověkem a strojem Eh, filozofická otázka. Myslím si, že odpovědi bychom našli i v historii, jaké byly příčiny sociálních nepokojů v minulosti, eh, které vedly k velké destabilizaci a jaké byly náklady na tuto destabilizaci. Mm, v roce 1920 Karel Čapek eh, napsal hru R UR, eh, hru, která eh, poprvé použila slovo eh, robot, kdy vlastně v této hře popisuje scénář, kdy roboti se zmocní vlády nad světem o sto let později je i ta, dnes tedy ta hra velmi inspirující při hledání odpovědí na ty otázky, které jste, které jste předestřeli. Děkuji za pozvání, děkuji za práci eh, výboru. Děkuji, pan Malášek. Děkuji za otázky a reakce. Eh, jaderná hrozba plně podporuji to, co říkal pan eh, Serano, totiž, že většina Eh, věcí, kde EU pracuje, jsou, je oblast konvenčních eh, eh, věcí, ale nechceme žít ve světě, kdy mm, závody ve zbrojení všechny znepokojují a představují velké náklady. Ovšem dosáhnout strategické stability nyní bude velmi obtížné. Velmi malá vůle je mezi těmi klíčovými hráči vést eh, rozumný dialog a to pro malou úroveň důvěry. Takže si myslím, že ta situace se ještě zhorší předtím, než by se mohla zlepšit. Rozhodně politická vůle mezi klíčovými eh, velmocmi tady není jednat, vůle tedy jednat. Eh, strategická stabilita Carnegie provedl velmi detailní výzkum těchto smluv ze 70. 80. let, protože stabilita se proměnila. Konvenční rakety e, e, jsou, byly velmi e, přesné, ale ty nové to, co bylo před 20 lety, má úplně jiné dnes dopady a jiné rozměry, protože ty nadzvukové přesné rakety americké Rusům dělají velké obavy. Eh, není eh, potřeba omazovat ten jaderný eh, arzenál, pokud se dá narušit kybernetickým útokem, takže přes internet ten, ten systém velení a řízení přes, u jednotlivých jaderných zbraní a dalších zbraní je, před, může být předmětem útoku a tím se velmi detailně zabýváme. Počet účastníků se také mění. Není to boj mezi dvěma velmocemi. Eh, eh, to, co se stalo ve Spojených státech, nebo ten celá ta historie nám ukazuje, proč vlastně Rusko odstupuje od INF, je vlastně zde vstupuje do hry eh, Čína. V Rusové mají obrácený názor, že Amerika tak učinila, odstoupila od INF, že chce vyvíjet své zbraně a to proti Číně. Já neříkám, kdo má pravdu v tomto dialogu, eh, ale domnívám se, Eh, že Spojené státy nyní mají důvod odstoupit, protože Rusko smlouvu nedodržuje, ale obě strany vlastně mají největší obavy z Číny. Není to již bilaterální situace. Eh, po té, co jsem právě strávil týden eh, v Pekingu, vidím, že v Číně není žádná vůle diskutovat o tomto a nemyslím si, že Peking mm, promění svoji filozofii, my jsme jenom malá nevýznamná země a je to na těch velkých hráčích. Jak vy, bude vypadat budoucnost, kdy ty zbraně budou bojovat sami mezi Eh, eh, eh, sebou. Já tady souhlasím s, s velvyslancem Seranem, totiž v tom smyslu, že diplomaté tady budou nadále, ale budou muset určitým způsobem se vzdát kontroly, že nebudeme moci, každý krok nebude kontrolovat člověk. Pokud budou autonomní Eh, eh, eh, kdyby, kdybychom se ne, ne, nezúčastnili těch autonomních systémů, tak bychom se dostali do, do velmi nevýhodné situace. Budeme muset celé části o těch operací nechat strojům a ne manažovat jednotlivé kroky. To možná zní děsivě, ale můžeme si zároveň říci, že ta, ta, to, ten mikromanagement je také dosti něco nového jiného. My jsme eh, jiným způsobem dříve eh, s těmi zbraněmi nakládali bez komunikace, bez toho, že byly vyslány někam bez kontroly a doufali jsme, že eh, se nám vrátí, což se často nestalo. Takže ten, ten detailní management je také něco nového. Samozřejmě pře, přeháním trochu, ale myslím si, že se budeme muset zvyknout jako lidé, jako budoucí lidé budoucnosti, jako diplomati v budoucnosti, že musíme se vzdát určité části kontroly a nedělat ten mikromanagement každého kroku a e, při, smířit se s tím, že věci některé se dostávají mimo naši kontrolu. To není příjemné, ale je to realita. A ještě navážu na to, co říkala paní předsedkyně, abychom konstruktivně navrhli, co je třeba, co bychom měli činit, takže důraz na audit těch Eh, toho našeho vybavení, že eh, je použitelné v souvislosti s umělou inteligencí, aby nebylo nepoužitelné za 10 let. Pak jsem také doporučil vzdělání v oblasti umělé inteligence a souhlasím s panem Seránem. Eh, je pravda, že se tomu věnuje hodně pozornosti, včetně ze strany vysoké představitelky a v jiných funkcích komise, takže neříkám, že začínáme ze z nuly, školy, ale je pravda, že je potřeba rozvíjet ty znalosti, rozšiřovat je eh, zejména v oblasti eh, obrany. A rád bych vzhledem k tomu, že je to mé poslední vystoupení a poslední eh, setkání, ještě dvě, tři myšlenky technologie kteří eh, vyvíjejí, tedy spojenci, členové na to, kteří vyvíjejí technologii, mají odpovědnost za to, aby informovali své spojence o tom, jak ta technologie funguje či nefunguje. A to z jednoduchého důvodu, kdyby eh, eh, došlo k nějakému konfliktu, kde by byly využité autonomní zbraně, tak se budou se snažit naší neznalosti oponenti využít Eh, pro své eh, cíle. Takže ty země, které vyvíjejí ty technologie, eh, ty využívají strachu těch zemí a těch komunit, které tyto tyto technologie nemají, takže ti spojenci, kteří je mají a vyvíjejí, by měli informovat ostatní země, jak to funguje, ne žádné technické detaily, žádný zdrojový kód ale eh, eh, informovat nás o tom, jak eh, ty technologie fungují a dále vůbec touto cestou jít a otevírat se a vést dialog. Jednotný přístup v oblasti etiky, to je další důležitá věc, protože etické je stanovisko je dvojí, pokud jde o tyto autonomní zbraně. A jsou tu pokusy rozdělit EU mm, v těchto názorech. E, pan Serano již hovořil o tom, co se dělá v této oblasti a e, e, a, a, a zmínil argumentaci pro i a, pro, proti. A, pokud 18-letý nevyspalí někde střílí, tak není jistota, že odvede lepší práci než třeba ten stroj. Já nevím, kde je ta správná rovnováhy, váha, kdy eh, se podíváme na ta eh, pro a proti. A pokud budeme hovořit jednou o univerzální eh, umělé inteligenci, zatím mluvíme jenom o omezené nástroje, tak možná nacházení té rovnováhy bude ještě těžší rozhodně potřebujeme schodu 27, 28, na to, pokud jde o etiku v souvislosti s technologií. Mám tady ještě eh, dlouhý seznam těch doporučení, ale rozhodně vystoupím nebo se rád vyjádřím jednotlivě. Ještě pan Pašku, prosím. More word. Ještě jedno slovo. Myslím, že víte, že silnější země se přesunou k umělé inteligenci v konfliktech. Jiné země, které nemají tuto možnost, se budou snažit reagovat jadernými zbraněmi, i když jsou také nákladné, tak nakonec se vlastně stane, že jaderná zbraň bude zbraň chudých. Takže si myslím, že můžeme očekávat snížení jaderného prahu. To je jedna možnost, na kterou bychom se měli zamyslet. Děkuji. Ano, nebezpečné, to je pravda. Teď je čas na díky. Především chci poděkovat našim ctěným hostům za jejich obohacení tohoto posledního zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu v tomto volebním období. prosíme, přidejte se ke mně v potlesku. Dovolte také, abych poděkovala vám všem za skvělé rozpravy a účast na zasedáních. Musím říci, že jsem skutečně ráda předsedala tomuto podvýboru neočekávaně, protože na začátku se mi do toho moc nechtělo, ale teď si myslím, že to bylo skutečně velmi zajímavé a děkuji vám všem, že jste mě pomohli pochopit tento význam. Chci poděkovat sekretariátu, připomínám, že zde byli tři členové sekretariátu, nebo tři šéfové sekretariátu v tomto funkčním období. Já jim všem děkuji za pomoc, byla to skutečně skvělá spolupráce. Děkuji vám za ně. Byli jsme schopni, nebo mohli jsme se neustále spoléhat na skvělou práci sekretariátu. A v neposlední řadě děkuji tlumočníkům, Tyto debaty byly někdy technokratické a přesto to bylo velmi přesné, takže děkuji.